Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eh, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, zahajuji eh, dnešní zasedání. Eh, tématem je slyšení Bílá kniha o dopravě a pan zpravodaj pro Bílou knihu, pan Van Dekam, je zde přítomen. Bohužel máme málo času, proto bych chtěl požádat všechny řečníky, aby hovořili pouze 6 eh, minut. A máme tady jednu výjimku, to je pan Groš, který je dnes hlavním řečníkem, protože on byl dříve zpravodajem pro Bílou knihu roku 2011. Máme velmi nabitý program. Máme tedy málo času a proto bych vás chtěl poprosit, abyste se všichni drželi eh, vaší vymezené doby, abychom potom mohli mít také plodnou diskuzi po eh, tom prvním eh, kolečku dostanou stínoví zpravodajové dvě minuty a eh, potom Ostatní poslanci se můžou vyjádřit po dobu jedné minuty. Samozřejmě to závisí na tom, kolik kolegyň a kolegů se přihlásí. Nyní začněme s prvním řečníkem a to je Eh, my už se známe 10 let a vždycky se raději vidíme. Je to pan Matěj Groš, který byl eh, zpravodajem. Matěj, Matěj Groš, prosím, máte slovo. Eh, děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Drahý Michaili, my se známe dlouho, ale to neznamená, že vždy jsme byli ve všem zajedno, ale často jsme měli podobný názor. Děkuji vám já se pokusím eh, dodržet eh, svou eh, dobu, tento čas respektovat a vím, že je tady ta tradice, že se zaklepe kladívkem, v případě, že to překročím. Je sice ale obtížné, abych všechno tady schrnul, veškerou tu diskuzi k té bílé knize. Ty výzvy, které máme, tak ty ty jsou pořád stejné v dopravě, protože doprava je velmi důležitá z hospodářského hlediska, ať už se to týká HDP, eh, zaměstnanosti. Eh, víme, že doprava Eh, co se týče budoucích let, tak tam bude stále větší eh, poptávka, ať už jde o dopravu osob a dopravu zboží. Máme tedy, tedy opravdu velké eh, výzvy, tady to vidíte do podrobností, když se podíváme na tu celkovou poptávku a vidíme to v porovnání s životním prostředím, tedy s CO2, tak tady vidíme, že Eh, doprava je hlavním spotřebitelem, ale také co odlišuje dopravu od jiných odvětví, když to eh, eh, porovnáme s rokem 90, tak tady vidíme, že v roce 95 obrovský rozdíl a že to byl ten cíl pro rok 2011. Samozřejmě ty různé druhy dopravy vedly k tomu, že tady máme různé eh, druhy, pokud jde třeba o, o zboží, tak eh, vidíme eh, námořní doprava 36,9%, pozemní 45,8%. Jak vidíme, tak mnoho se zatím dopravuje přes pozemní dopravu a e, tady vidíme, že v případě osob je to téměř 80 v případě pozemní dopravy. A to je tedy e, ta výzva, abychom to lépe rozdělili mezi ty druhy dopravy. A o čem jsme hovořili v té předchozí bílé knize? tak to je, eh, že musíme mít eh, spravedlivé pracovní podmínky. Eh, byla velice zajímavá studie v Itálii, ta vyšla před nedávnem a tady se píše, že tedy ta poptávka se zvyšuje a když se podíváte, v jakých zemích to mělo dopad na zaměstnanost, takže vidíte zcela zřetelně, že to souvisí s vytvářením e, pracovních míst, ale také se sociálním dumpingem a že je to velice důležité z hlediska sociálních podmínek. Tady e, vidíme e, jak jsou důležité také aspekty práva cestujících, bezpečnost cestujících, tak jak se o tom hovořilo na Jure, tam se k tomu vedla diskuze. Potom, jak to vypadá s tím naším prostorem evropským dopravním, tak tady vidíme že eh, pro nás je důležitá eh, síť, eh, tři druhy dopravy a také je důležité zde zmínit jednotné evropské nebe a mnoho kolegů může říci, že tam jsou velké obtíže. A pro nás je důležitá standardizace, technologie a komunikací. Došlo ale ke zlepšení infrastruktury. Po uh, hodnocení až do roku uh, vidíme, že ta hodnocení spočívají v pětistech eh, miliardách, tak je důležitý aspekt je otevření trhů. A je důležité také zde zmínit vzdálené regiony a ostrovní regiony a také zajisty a výzkum v Evropské unie. Eh, potom, eh, co vyvstalo z té diskuze, když se podíváme na ty výzvy, na ty problémy, které máme, tak je důležitá ta udržitelnost a bezpečnost. Tady vidíme, jak rozdílně to vypadá s různými druhy Eh, dopravy. Tady vidíme, že je to eh, z určité míry eh, plošné. Co jsme tedy mm, tenkrát skonstatovali, že celkově známe efektivitu dopravy, ale že tady existuje velký nárok na sociální podmínky, na životní prostředí, také bezpečnost, i když jsme uskutečnili dobré projekty. Železnice, tak tam je to naopak Eh, takže musíme říci, že musíme eh, rozdělit eh, oblast říčních cest a námořní dopravy. Tam jsou stejné v podstatě rozdíly jako mezi leteckou dopravou a mezi železnicí. Ale jinak je to dosti plošné. Tady ty rozdíly, o kterých jsme hovořili na základě podkladu komise, Eh, my jsme hovořili o účinné komodalitě. Eh, Michal eh, ví, že každý zpravodaj chce samozřejmě se soustředit na to svoje a přijít s tím. Takže ta komodalita, co tenkrát pro mě během těch diskusí bylo důležitý, že ty druhy dopravy si nejsou konkurencí. My potřebujeme všechny druhy dopravy. My musíme ale stanovit slabiny všech těch druhů dopravy, aby se navzájem doplňovaly. To byl ten náš způsob práce. E, a to je tak je e, také mm, důležité pro našeho předsedu, že hovoříme o různých druzích e, dopravy a také jsme hovořili o přeshraničních sítích dopravy. Tady vidíte návrhy, které byly pro účinnou komodalitu, pro životní prostředí. A co se týče toho návrhu komise, zde bych chtěl zmínit dvě věci. Takže máme všechny druhy dopravy a za druhé, že tady hovoříme o energetickém mixu, e, protože e, to byl ten mobil, který byl e, lepší, nebo pro který jsme se rozhodli, než spíše pro tu jednotnou mobilitu. Potom také práva cestujících, Eh, máme tady určitá očekávání, například eh, eh, charta práv cestujících pro všechny druhy dopravy a potom multimodální nabídka, tedy vydávání jízdenek, ticketing, Belgie, Lucembursko a Německo. Tady v této souvislosti jsme stanovili, že je velice obtížné v některých druzích dopravy vytvořit službu pro přeshraniční dopravu. A vždycky se může zlepšit otázka intermodální E, Ta odpověď, kterou jsme tenkrát už znali, a to je, že potřebujeme skutečnou síť v Evropě, tak aby se e, e, dopravní e, prostor pokryl. Ty koridory jsou velice důležité osy, ale i takové ty malé sítě, aby byly doplňkem, aby se uskutečnilo opravdové propojení. Ta těžiště jsou Eh, v Bílé knize a to jsou také těžiště přes, eh, té eh, přeshraniční sítě. To jsou tady všechna ta těžiště, která jsme skonstatovali, protože třeba jsme museli skonstatovat, že ty sítě nefungují, protože ten přeshraniční aspekt je velice komplikovaný, třeba například ta kritická místa, ta bottlenecks v případě železnic a e, přístavu a že, ty, že ta e, multimodalita musí jít e, především mm, k užitku železnice, tak aby se silnice, aby se jim ulevilo, protože zde je potřeba zmínit tu multimodalitu v budoucnosti. Také snížení CO2 a mimo mm, Evropu, takže tady jsme bohužel jsme bohužel máme celkové roztříštění evropského e, nebe, protože se jedná o 28 jednotek v případě evropského nebe. Je důležité samozřejmě mít důležitý finanční nástroj a zde bych chtěl potrhnout, že už tenkrát jsme poukázali na to, že je potřeba e, spolufinancování 30% a průměr v případě dopravních infrastruktur a je velice obtížné mít finanční nástroj. Máme Connecting Europe Facility, to už tenkrát bylo známé, to bylo 14 eh, miliard pro 28 zemí a potom ještě 11 miliard z fondu soudržnosti. To bylo pro nás velice důležitý krok. Ty eh, čísla eh, jsou tedy známa a co se týče financí, tak 20 až 80 Eh, to přímé financování 20, 50 až 80 to bylo pro nás eh, velmi důležité v této oblasti. Otevření trhu. O tom jsme hovořili a diskutovali, ale tady bylo potřeba mít eh, tři opatření, která by to doprovázely. To jsou služby, vzdělávání, zaměstnání a životní prostředí. Někdy je takový eh, pocit, že ten trh eh, je eh, samoučelový, ale ne, musí se zlepšit kvalita otevření, tak o tom jsme hovořili, především to bylo důležité pro železniční dopravu. Já si na to vzpomínám, že v mé zprávě také byla otázka přístavu, ale parlament, výbor to vyňal takže nakonec to v té zprávě nebylo, ale chápu, že dnes výbor pro dopravu má eh, problémy, když by se mělo hovořit o eh, přístavech a o těchto službách. Také jsme hovořili o zlepšení logistiky, eh, že je potřeba zlepšit lhuty a multimodální služby. A je potřeba optimalizovat přepravní jednotky, vzdělání, to je velice důležité v námořní dopravě. Eh, potom doba řízení a doba odpočinku v souvislosti se sociálním dumpingem, to je velmi důležité, toto eh, téma, eh, protože je tato otázka velmi dobrým se ubírá dobrým směrem ale ty eh, diskuze byly někdy eh, poněkud eh, citlivé, a takže chápeme, že se o tom tolik nehovoří. Účinné komodality, to se samozřejmě týká financování infrastruktury a také internalizace nákladů. Internalizace nákladů, co to znamená, že zde musíme říci, že v budoucnosti všechny druhy dopravy budou mít možnosti i v jiných partnerstvích a aby tam nebyla pouze možnost možnost eh, přímého financování, ale i partnerství. A potom máme všechna ta pravidla. Ti, kdo se starají o železniční balíček, tak víte, že máme standardizaci norem na evropské úrovni, že jsme o tom hovořili eh, pro všechny oblasti, ale co se týče železnice, tam jsme to podpořili, protože to je jednou ze slabin eh, protože tento trh je rozdělen mezi, tenkrát tedy mezi 27 zeměmi Nejedná se pouze o infrastrukturu, ale také o certifikaci, o normy. Je to všechno velmi drahé a jde to na úkor železnice. Ale když to řeknu otevřeně, eh, železnice musí to sama eh, na tom spolupůsobit a musí přesvědčit členské státy, aby se ubírali tímto směrem. To nemůže dosáhnout samotný parlament. Eh, tady jsou eh, cíle a údaje, tady jsem to napsal, pro nás to bylo, eh, my jsme řekli, my nechceme pouze hovořit o teorii, ale my jsme chtěli říct komisi, to jsou očekávání, která máme zcela specifické otázky, potom si to můžete v klidu přeče, přečíst, tady ten dia, slide, Tady to jsou moje závěrečné komentáře, takže my máme teoretickou diskuzi o budoucnosti dopravy, ale je potřeba si stanovit, eh, k jakým pokrokům se došlo. My jsme, eh, my jsme vypracovali roční zprávu ohledně cílů a revize provádění cílů. Za druhé, my jsme také poukázali na to, že pro nás je stále důležité, aby existovala kontrola implementace v členských státech a eventuálně, aby byly sankce. Nechci uvádět konkrétní příklady, ale my víme velmi přesně, když máme ten čtvrtý železniční balíček, tak to také souvisí s realizací toho, co komise, rada a parlament předložili v konkrétních zemích, takže to musí být uvedeno diferencovaně tak, aby jsme měli nové legislativní iniciativy a aby tyto byly zlepšeny. To jsou e, kroky, které e, jsme zde měli v parlamentu. A poslední věc, kterou vám chci říci, je že já eh, douf, vím, že eh, parlament se nezabývá jenom prací rady, ale i svojí vlastní prací. To, se, to jsou eh, aktiv přenesené pravomoci, postup projednávání ve výboru, protože tady existuje mnoho návrhů, které na to poukázaly. Já bych chtěl připomenout tu debatu ohledně letových časů pro piloty. Tam jsou velice důležitá rozhodnutí a tento postup si myslím, že eh, bychom eh, mu měli eh, dát svoji váhu, kterou si zaslouží. A úplně závěrem bych chtěla říct si, že uzavírám cho. Doprava je důležité zvýšit efektivitu, aby to bylo z ekonomického hlediska výnosné, také splnit to, co očekává členský stát a také na jedné straně musí být životní prostředí, každá doprava je si vědoma toho, že životní prostředí je důležité, potom sociální dumping, potom ještě ty sociální aspekty a zaměstnávání, které eh, naštěstí se během diskuzí v minulých letech stále více objevují. A když se potom vrátíte k těm slajdům, tak skonstatujete, eh, že Evropa, to bylo eh, ta poslední diskuze, co jsme měli v Evropském parlamentu, Evropa Evropa nechceme, aby byla eh, nejlevnějším místem, ale nejlepším místem. Děkuji. Eh, děkuji Matěje Groši. Vy ty jsi už tři čtvrtě roku nebyl v parlamentu, ale eh, to nasazení je pořád stejné, máš pořád stejné nasazení, moc krát ti děkuji za tento příspěvek a nyní přistoupíme k našim prezentacím. Michal Nielsen, je z organizace International Road Transport Union. Eh, pane Nilsne, máte 6 minut slovo. Thank you eh, very much. Děkuji, pane předsedo. Velice děkuji za to, že jste přizvali IRU na tuto schůzi, na toto slyšení. Takže dovolte mi, abychom představili naši organizaci. Zastupujeme provozovatele autobusové, eh, autokarové, taxi, služby a další dopravy ve 28 členských zemích a celkově ve 100 zemích eh, celosvětově. Nikdo ne, neoslabuje význam této dopravy. 90 objemu autobusy a um, autokary odvezou více lidí než v kombinaci železnice, uh, tramvaje a metro zaměstnáváme 5 milionů lidí a tak dále. Chceme také při, přispívat k cestovnímu ruchu a k mobilitě, chceme podpořit růst a vytváření pracovních míst. Společně s celou řadou vás, také společně s poslanci, chceme, abychom se zabývali právě otázkou i autobusu, autokaru, a taxi, taxislužby, aby to tedy také se eh, ocitlo i v těchto politických koncepcích. Vytvořili jsme tedy speciální um, pracovní skupinu a chceme vytvořit speciální akční program 2015 až 2025, který chce zdvojnásobit využití hromadné pozemní dopravy cestujících. A myslím si, že to je i v souladu s těmi cíly, o kterých jste již bylo hovořeno. Co se týče dopravy, Eh, nákladní, tak také je důležité, abychom podpořili konkurenceschopnost a udržitelný růst. Chceme také zlepšit náš výkon ohledně životního prostředí. Chceme se vymanit z toho stávajícího škatulkování, ehm, abychom řekli, zde je letecká doprava, zde je železniční a tak dále. Takže musíme se dívat na dopravu jako takovou. Jak již říkal kolega, tak je zásadní, abyste byl tedy ten přesun ale eh, to zatím to trvá dlouho. Eh, není to dobré ani pro Evropu, ani pro nikoho, takže celkově i v té silniční přepravě se musíme vlastně přesunout od takových těch drobných kosmetických změn k opravdu výrazným eh, nově definovaným politikám, abychom zlepšili účinnost. Musíme se tedy ještě zamyslet nad inovacemi, ještě později budu hovořit o ITS, ale je důležité, abychom používali technologie moudřejším způsobem, než používáme dnes, abychom je také propojili, abychom propojili vozidla s infrastrukturou, abychom jste eh, také měli lepší přechody, přejezdy, abychom vlastně, aby ti cestující a aby řidiči měli také dobré informace. Zároveň se musíme, zapomen, eh, se musíme uvědomit, jak to vlastně bude v budoucnu. Budou zde stejná vozidla, budou zde stejné infrastruktury, nebo tedy dojde k tomu přechodu na jiný modus dopravy. Třeba v Německu v roce 1901 najednou začaly jezdit eh, elektrické vlaky. Ehm, takže to vlastně byla obrovský, eh, obrovská změna. Možná bychom se nad tím také mohli zamyslet eh, třeba v rámci CEFu. Ehm, takže tam mohou být nějaké nové změny, nějaké inovační změny, jako bylo tehdy ta změna v tom Německu. A samozřejmě také musíme to propojit i s dalšími mody dopravy. Je důležité, aby tam byla dobrá integrace ohledně přepravy cestujících i přepravy nákladu a o tom vlastně mm, o to usilujeme. Dále, infrastruktura a financování inovativní infrastruktury, to je pro nás také zásadní, stejně jako pro ostatní druhy dopravy. Je jasné, že ty stávající nástroje by se měly používat také i pro ty silniční, um, pro silniční dopravu, například chybějící parkoviště, chybějící úseky. Eh, dále také je důležité, abyste byla dobrá infrastruktura eh, pro um, automobily s eh, alternativním pohonem, protože nestačí podporovat alternativní pohon, když tam nebudou ty dobíjecí stanice a další infrastruktura. Pak je další otázkou, jak to bude s placením, to je velká otázka. Vždycky jsme říkali, že nejsme za to, že nejsme proti tomu, aby se vlastně platily poplatky. Otázkou je, eh, zda už to vlastně teď neděláme. Je důležité, abyste byla dobrá studie, která ukáže, uh, kolik vlastně platíme, kolik bychom měli platit a souvisí to vlastně i s tím, i kolik spotřebováváme. Takže my nejsme proti nějakým eh, mítným, pokud to ale bude spravedlivé pro všechny. Nechceme, abychom vlastně něco museli platit dvakrát. A pokud, eh, aby to mělo smysl, tak by bylo důležité, aby ty vybrané peníze pak zase šly zpátky do těch eh, fondů a vracely, vracely se vlastně do těch stejných modů dopravy, od kterých, eh, ze kterých byly vybrány. Um, ehm, také je důležité, abyste byly nějaké speciální elektronické systémy výběru mítných. Uh, No a jak to tedy bude v budoucnu, snad toto všechno může být možné, nicméně jsou zde určité, určitá rizika, určité ohrození, zejména pokud nebude dobře fungovat vnitřní trh. A opět eh, na to musím upozornit, ten vnitřní trh zatím nefunguje docela dobře. Máme zde nejasná pravidla, nové zúčastněné strany, nové operátory. Máme zde také některé státní aktéry, kteří jsou dominující na trhu, tak, také zde máme určité zprostředkovatele kteří zase třeba nenesou určitou odpovědnost a tím pádem tlačí ceny ostatních dolů a znamená to, že zde vlastně v podstatě ve všech sektorech eh, funguje taková nekalá konkurence. Začněme třeba taxislužbou. Myslím si, že už znáte některé příklady nekalé konkurence v oblasti taxislužby. Eh, říká, někteří tomu říkají inovace, ale já bych řekl, že vlastně ty eh, taxi aplikace, ty vlastně eh, Eh, začaly fungovat společně s inteligentními telefony, ale jde o to, že tam vlastně dochází k určitému rozmazání hranic a tento systém možná se pak přesune z taxislužby i do dalších modů dopravy, takže nad tím bychom se měli seriózně zamyslet. Dále je důležité, aby zde byla pravidla. Pravidla jsou zde z rozumných důvodů, všichni je musí dodržovat a pravidla musí být vymáhána. A u taxislužby si myslím, že by zde tedy také, že tady musí být eh, eh, určitá profesionální pravidla pro taxislužbu. A zároveň se toto odvětví taxislužby um, eh, musí vlastně vyhovat eh, poptávce. Zde vlastně vzniká snaha, jak si integrovat všechny aplikace, tak si služby, které existují celosvětově. Dále je zde také trošku problém s přístupem na trh. Asi to víte třeba v Německu nebo v Rusku. Teď vlastně eh, dochází k tomu, že ti přepravci ztrácí na zisku. Chceme jednotná pravidla, která chceme, aby ta pravidla byla jasná, aby se stejným způsobem vymáhala, chceme také rovné podmínky a chceme také, aby všichni poskytovatelé služeb nesli odpovědnost. Pro nás je důležité, aby tyto tržní podmínky byly dobře stanovany v budoucnu, protože jinak eh, každá inovace která bude zavedena, mm, vlastně nemusí přinést účinek. Musíme znát způsoby, jakými se bude pracovat v budoucnu, abychom se tomu mohli přizpůsobit. No a nakonec bych chtěla říci, že společně bychom měli vytvořit nejúčinnější způsoby přepravy pro budoucnu a proto jsme také dnes zde. Děkuji. Děkuji vám, pane Michaly Nilsne. A nyní eh, další příspěvek přenese Atar Hussein Khan, je z Asociace evropských aerolinek. Uh, Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já jsem nesmírně rád, že se mohu podělit do některé z našich názorů společně s vámi a rád bych poděkoval i předchozímu Anja, velice rychle se mi ty slajdy tady mění, takže jestli dovolte, abych poděkoval oběma zpravodajům i stávajícímu i bývalému za práci v této oblasti. Myslíme si, že zde padly skutečně velice konstruktivní poznámky, pokud jde o leteckou dopravu a že budeme spolupracovat s vámi i s Evropskou komisí na tomto tématu. Úplně transparentně bych rád řekl, že takto vypadá naše asociace evropských leteckých společností. Jak vidíte, je to, jsou to tradiční společnosti, které eh, letají přes velké huby v Evropě, velká města, ale zároveň samozřejmě, že jsou to i společnosti nákladní přepravy, regionálního charakteru na periferiích Evropské unie, čili Někteří si možná myslíte, že tomu tak není, ale je to opravdu velice diversifikovaná asociace. Pan Groš již se o tom zmínil před chvíličkou. Asi 9,5 milionů ročně, to je počet letů v našem evropském prostoru. 860 milionů cestujících v rámci našeho prostoru a skutečně více než polovina mezikontinentálních cestujících je právě v rámci našich evropských aerolinek, čiže skutečně je to obrovská konektivita, takový motor konektivity na celém světě. 7,5 tuny e, nákladu a zase propojujeme asi 120 zemí v Evropě i na celém světě a to nejenom teda ta 28, to znamená asi těch, když se podíváme na celý počet všech těch zemí na světě, tak v podstatě vlastně propojujeme všechny to země s evropskými zemí zeměmi. Hodnota. Už se o tom zmínili vši, oba dva předřečníci. Je to asi 450 miliard eur ročně, kterými přispíváme k HDP. To je asi 1,2 až 1,3 miliardy každý den. Každý 40. každé 40. pracovní místo je právě v této oblasti asi 12 milionů v celé v tomto odvětví, když se podíváme na příjme, i nepříjme pracovní místa pokud jde o um, tvorbu pracovních míst. Pokud jde o čistou marži v této oblasti, ta je opravdu velice nízká, 1,3 minulý rok um, obratu asi 200 miliard, zdá se to asi hodně, ovšem když se podíváte na realitu trhu 1,3 až 1,4 ve srovnání s jinými odvětvími, to skutečně není až tak moc. Je to asi tak 2,4 eura na cestujícího tento profit ročně a někteří cynicky poznamenali, že to v podstatě není a jedno kafe. V některých hlavních městech členských států je to tak asi třetina kafe, které byste si mohli koupit. My očekáme, rok 2015 eh, s lepšími výsledky, ovšem jistě to nebude něco, mm, na co byste mohli být jako konkrétní odvětví příliš hrdí inovace, investice letecké společnosti, které zastupujeme, koupí asi 745 nových letadel a je to asi 75 miliard amerických dolarů eh, v investicích, eh, což je vlastně přibližně stejné číslo v eurech. Nejde o to, jak důležitý to jsou tyto investice, ale polovina v podstatě těchto letadel byla vytvořena v Evropě, to znamená, že to představuje inovaci, vzdělávání, naše schopnosti, evropské výzkum, vývoj, evropského charakteru, což je velice důležité. A v podstatě každá taková rodina letadel nebo generace eh, představuje asi 15, protože každá ta nová generace představuje 15% eh, snížení emisí a snížení hlučnosti, čili nejde pouze o finanční prostředky, ale i o udržitelnost pracovní místa, které to, připravuje, které to představuje a což podle nás hraje klíčovou roli v tomto ohledu. A my někdy se podíváme na budoucnost Evropy, na konkurenceschopnost tohoto leteckého odvětví. To je věc, na kterou bych rád poukázal. Když já samozřejmě zastupuji eh, letecké společnosti, ovšem když o to odhlédneme, když se podíváme na modalitu dopravy v celé Evropě, předřečník se k tomu rovněž dostal a já bych to mohl zopakovat, pokud jde o požadavky celého tohoto odvětví. V rámci aviačního leteckého odvětví my zastupujeme letecké společnosti na globální úrovni a musíme si uvědomit to, že Evropa prostě nemůže postupovat izolovaně v nějakém váku. My jsme součástí globálního systému a musíme takto postupovat. Je zde několik podobných příkladů v rámci evropské legislativy v minulosti, které nám stěžovaly eh, tuto realitu inteligentnější regulace. Myslím si, že všichni zde budou se mnou souhlasit s tím, že potřebujeme efektivnější, účinnější legislativu a zároveň uplatňovat legislativu, která již je k dispozici, tak abychom měli funkční, stejné rovné podmínky na vnitřním trhu. Snižovat bariéry, zátěž, ať už to poplatky, neefektivnost, různé překážky, to všechno musíme uh, řešit a to si myslím, že platí stejně u jiných druhů dopravy, nejenom v letecké dopravě. Ano, samozřejmě stejné rovné podmínky. Já jsem velice rád, že o tom hovoříme mezi jednotlivými modalitami v oblasti dopravy. Podíváme se na globální systém, tak jeden z hlavních výhod Evropy v oblasti konkurenceschopnosti je v, té, v tom, že máme nesmírně funkční, nejlépe funkční systém dopravy na světě, lepší než na Blízké východě, dalekém východě, v Americe. Ovšem nejsme schopni to maximalizovat, optimalizovat. Právě všechny tyto individuální typy dopravy bychom měli ještě zefektivnit, aby jsme byli konkurenceschopnější. Nyní se dívám na pana před... Ano, ano, 6 minut a 29 vteřin, takže to je z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost. Ano, děkujeme. Další je pan Libor Lachman se společenství eh, železničních eh, a infrastrukturních podniků. Prosím. Ano, já jenom požádám ještě o dálkové ovládání. <clears throat> děkuji. Velice děkuji, pane předsedo. Já v podstatě trošku eh, zrekapituluju, jak to bylo vlastně bylo v roce 2011, jaké cíle jsme si stanovili, jak to vypadá dnes a jaké nástroje jsme se pokusili použít. Když hovoříme o inventuře z té bílé knihy, Ehm, tak tam byly stanoveny určité politické priority a my teď musíme eh, učinit eh, takové kroky, abychom dosáhli cíle. Takže zaprvé chceme snižovat emise z skleníkových plynů o 60%, to byl ten jeden cíl, to je ten cíl tedy, takže musíme učinit taková opatření, která nám umožní ty návrhy považovat za závazné, to znamená, ten cíl byl snížení o 60 emisí skleníkových plynů v porovnání s eh, úrovněmi z roku 1990, takže po, považujeme to za závazný cíl. Za druhé, když hovoříme o emisích skleníkových plynů a hovoříme o dopravě, tak si musíme uvědomit, že právě železniční doprava je součástí toho řešení. Už to říkal pan zpravodaj, říkal to i pan Groš, takže máme nástroj, jak se dostat tam, kde chceme být. Teď vlastně mohu navázat na to, co říkal pan Groš před pár minutami, když hovořil o Eh, účinnosti železniční dopravy, ano, je zde potenciál zlepšit účinnost. Máme zde třeba snahy o interní inovace, ale zejména je důležité, abyste byla k dispozici statistika, a která nás vlastně bude tlačit k tomu, aby železnice byla stále ekologičtější dopravou. A my dokonce můžeme právě absorbovat ty snahy pro ten intermodální shift, eh, přesun, o kterém, po kterém se tak volá. Takže opravdu chci znovu říci, že železniční doprava je součástí těch řešení. Dále to železniční doprava může přispět i ke snížení e, spotřeby ropy. To byl další cíl, po kterém volala ta Bílá kniha z roku 2011. Takže cílem může být také elektrifikace, protože součástí tohoto řešení je také snaha a otázka přemýšlet o tom, jak elektrifikovat e, železnice jak se vlastně přesunout na, jak, jak snížit závislost na fosilních palivech. Dále, hovořili jsme o pracovních příležitostech. Železnice patří mezi největší zaměstnavatele, také přispívá k ekonomice. Je zde jak přímý, tak nepřímý vliv na HDP, který představuje zhruba 1,1 evropské HDP. Samozřejmě Ehm, je to i propojeno s dalšími mody dopravy, je také zde důležitost, abyste byla dobrá intermodální propojení. Pokud se ptáme, zda můžeme ještě posílit ten vývoj, tak musíme také dobře nastavit sociální podmínky a to ve všech modech dopravy. Ehm, to si myslím, že zde se vlastně shodnu se všemi kolegy. musíte být rovné podmínky pro všechny. Dále, pokud chceme dosáhnout rovných podmínek, tak se také musí být dobré koncepce v oblasti stanovování cen, protože opravdu, pokud se podíváme na čísla, tak je důležité dát na stůl správná čísla. Železnice opravdu vlastně platí za každé eh, kilometry. My vlastně my eh, účtujeme za, odje, za ujeté kilometry. Také jde o internalizaci externích nákladů, protože opět hovoříme o tom, jak snížit dopad dopravy na společnost. Takže dobře, internalizujme externí náklady, ale udělejme to takovým způsobem, <clears throat> který nakonec potom zase bude Eh, dobrý pro celé odvětví dopravy. Takže my se navrhujeme to, že ty prostředky by opět měly být vy, ty třeba různé ty to mítné nebo nějaké ty daně. Všechno, co bude vybráno z toho odvětví dopravy, by zase mělo plynout zpět do odvětví dopravy a nemělo by se vynakládat někde jinde. Dále, pokud voláme po účinnější dopravě, a po dopravě, která nebude mít takový dopad na životní prostředí nebo na společnost, musíme vyvíjet eh, infrastrukturu. Infrastruktura je navíc právě velice důležitá právě pro ty mody, které jsou důležité pro udržitelnost. Takže nesouvisí to pouze s udržitelností, ale i s tím, jak třeba více využít a lépe využít veřejnou dopravu, jak dostatečně financovat infrastrukturu, která opravdu eh, slouží lidem úplně nejlépe. Eh, takže je důležité stanovit při vybírání projektů dobrá kritéria. Eh, a která má se dotýkat i kritérií dopadu na životní prostředí nebo bezpečnosti. Musí být stanovena taková eh, politika stanovování cen, která zaručí rovné podmínky, lepší konkurenci, lepší hospodářskou soutěž. Musí to být dobrý přínos pro eh, společnost. Jde také o elektrifikaci železnic, protože když dnes využíváme už 80 z 80% probíhá ta elektrifikace, tak je zde stále ještě další potenciál. No a také je důležité, aby ty cíle e, snižování emisí skleníkových plynů byly opravdu závazné, aby to nebylo pouze nějaký, nějaké přání. Děkuji. Další e, mluvčí je paní Karinde Šeper z Inland Navigation Europe. Prosím. Thank you. Děkuji za slovo, vážený pane Kramere. Ráda bych poděkovala všem organizátorům za dnešní slyšení. Jsem nesmírně ráda, že se mohu podělit s našimi názory. My jsme platformou manažerů v této oblasti, Um, vnitrozemské plavby a navigace, podporujeme tuto oblast. A když se podíváme na klíčové cíle, tak pro nás je jasné, že chceme samozřejmě zredukovat intenzitu v oblasti uh, automobilové dopravy. To je zásadní. Další věc, která je podle nás velice důležitá a mělo by to zaznít v rámci inteligentních prostředků dopravy. Samozřejmě, že doprava je důležitá pro obchod a pro naše odvětví a jelikož toho, že zde máme obrovské problémy se zácpami, s přetížením, tak to samozřejmě stojí obrovské peníze. 90% našeho obchodování prochází našimi přístavy, toto se ze čtyřnásobí v následujícím období. A hm, Bohužel samozřejmě to má samozřejmě i dopad na naše například městský typ dopravy, různé typy pozemské dopravy, které s tím nejsou schopny zápasy. Když se podíváme na bílou knihu, snažíme se o zlepšení efektivity v každém typu dopravy, to je zásadní, to je důležité. My samozřejmě jsme několikrát volali potom, aby Evropský parlament požádal o rychlou implementaci programu na jáde. Z nás to samozřejmě všechny frustruje, to zpomalení celého procesu, rádi bychom, aby implementace byla rychlejší. Ovšem to samo o sobě nestačí. Zároveň musíme zabránit narůstajícímu přetížení v silniční dopravě, jiné jiných typů dopravy. A právě proto například nás velice překvapil ten umělý limit 300 km. To znamená, že bychom měli v podstatě pouze na těch 300 km dosáhnout ten shift, ten přesun na jiné typy dopravy. Když se podíváme na to přetížení, tak samozřejmě je to v oblasti Eh, městských regionů, přístavu a pokud chceme zajistit to, že ti, kteří prostě nemohou, ty, kteří nemohou existovat bez silniční dopravy a budou ji muset využívat, tak prostě bude muset nějak ulevit našim silnicím nějakým způsobem a zajistit multimodální možnosti, které budou k dispozici všude tam, kde jsou zapotřebí. Velice jsme rovněž smutní z toho, že tam, kde máme politiky multimodálního charakteru, které fungují, například v rámci nástroje CEF, tři roky jsme vyjednávali v této oblasti, jak víte, tak najednou tam vidíme asi 20% snížení eh, finančních prostředků eh, pro EFSI. My samozřejmě, my si totiž myslíme, že jsou zde jiné možnosti, například financování, nejenom EFSI. Stávající systém dopravy je nesmírně fragmentován. Skutečně vidíme, že teda ty ceny jsou úplně na minimu. Vidíme zde vysoké náklady spojené s uhlíkovou stopou, s přetížením. My chceme, aby tento systém byl co možná nejméně zatížen uhlíkem, aby samozřejmě byl efektivní, aby byl konkurenceschopný, aby tam nebylo přetížení. Samozřejmě, že potřebujeme eh, využít všechny možnosti digitalizace. To je pravda, že my nepotřebujeme pouze inteligentní intermodální systém, na tom samozřejmě pracujeme, ale zároveň potřebujeme dosáhnout toho, aby tento systém byl více modální, aby byl spolupracující, aby to byl systém funkční, protože data nám umožňují určitým způsobem v oblasti nákladní dopravy postupovat určitým propojeným způsobem, čím bychom mohli, řekněme, ulevit například vodním cestám z Marseille do Konstance, po železnici zase připojit k tomu i silniční dopravu, která by umožnila propojit a ulevit všem ostatním druhům dopravy, tím pádem bychom snížili i náklady, čili vidíme zde veliké možnosti a příležitosti. Samozřejmě, že je to určitý model sdílení kapacit, určitý kooperativní model, tak abychom zabránili tomu fragmentovanému stávajícímu typu tohoto systému. Legislativa samozřejmě by nám mohla pomoci tím, že vytvoří různé standardy, normy, bezpečné prostředí pro výměnu zkušeností. A infrastruktura je nesmírně zásadní jako jeden z pilířů multimodálního rozvoje dopravy. Jsou to dále přístavy, námořní, eh, vnitrozemské. Pokud je tam samozřejmě dostatečná infrastruktura, tak bude příjmy přístup k multimodální dopravě a čím více bude těchto možností, tím více bude příležitostí. To znamená, že to vlastně přiláká další cirkulární ekonomiku do přístavu. A my samozřejmě nechceme, aby to bylo pouze pro nějaké transitní typy dopravy, nebo aby to byly pouze nějaké skladiště či garáže pro transit. Eh, zboží. My prostě chceme, aby to vytvořilo určitou přidanou hodnotu, další pracovní příležitosti, čili to je skutečně důležité i při odstraňování překážek. A v neposlední řadě je to inovace. Inovace v oblasti dopravy není jednoduchá, protože zde máme systém příliš nízkých cen, krátkodobých kontraktů a budeme-li chtít obrovské investice do ozelenění multimodální logistiky, tak je zásadní odměňovat ty inovační společnosti, které jsou ochotny na sebe brát další riziko, náklady, a vytvořit rovné podmínky pro tyto hráče, tak abychom podpořili inovace do multimodální logistiky, do, zeleného, do zelené dopravy a logistiky a ne naopak zatěžovat tyto hráče. Děkuji. Eh, děkuji vám za tento příspěvek a e, poslední řečník je Herman Meyer, Chief Executive Officer z Ertico, inteligentní systémy dopravy Evropa. Prosím. Thank you for... No, děkuji, pane Kramere, děkuji za přizvání na dnešní velice důležité slyšení. Nejprve poprosím také o ten dálkový ovladač. Ano, opravdu, nejprve potřebujeme technologie, potom e, zda tady je tam uživatel a pak pokud něco, pokud to všechno funguje dohromady, tak můžeme mít výsledky. Dovolte mi tedy nejprve bys, e, zde představit e, takzvané inteligentní dopravní systémy. Inteligentní dopravní systémy nebo systémy ITS mají integrovat různé způsoby, různé mody dopravy, aby zde byl jeden společný cestovní systém, který obslouží jak cestující, tak i logistické firmy. Podívejme se tedy na naše partnerství RTCO ITS. Máme více než 100 partnerů z různých odvětví, které jsou nezbytné k tomu, aby systém ITS e, se mohl v Evropě realizovat. Soustředíme se na spolupráci v tom, jak systémy vyvinout a jak je zavést do praxe. Hmm, zatím s námi spolupracuje 19 členských států, protože hmm, infrastruktura je klíčová pro to, aby mohly být zaváděny inteligentní dopravní systémy. Co se tedy míní těmito inteligentními dopravními systémy? V kostce se jedná o schromažďování, výměnu a zpracování údajů díky nimž lze poskytovat bezpečnější, účinnější a spolehlivější a e, pohodlnější dopravní služby. Máme tedy tři hlavní služby, které poskytujeme. Za prvé informace, poskytování informací, třeba kdy jede příští, kdy jede další autobus. Další způsob je zjednodušení systému, to znamená třeba, že si můžete zarezervovat eh, místenku v autobuse, můžete si vytisknout lístek, můžete platit elektronicky. A dalším třetím úkolem je automatizace, což pak třeba se může vztahovat i na automatické řízení vozidel. Domníváme se, že systémy ITS budou něčím, co zcela změní pravidla hry v celé řadě odvětví. Za prvé se to týká řízení dopravy. Už teď máme k dispozici obrovské množství údajů, které jsou k dispozici, ale nejsou sdíleny, nejsou vlastně, nikdo si je mezi sebou nevyměňuje. A přitom, kdyby k tomu došlo, tak, by se, tak byste byly lepší systémy řízení dopravy pro lidi. Další důvod je oblast elektromobilů. Elektromobily eh, mohou získat pomoc eh, například tím, že informujeme řidiče, kde je nejbližší dobíjecí stanice, že může platit elektronicky. A zde je důležité hledat celoevropská řešení, protože jinak se nepodaří zavádět elektromobily do praxe. Další oblast, kde můžeme pomoci. Je to tedy takzvaná komodalita plus logistika. Zde opět můžeme být nápomocně informacemi. Uh, ITS mohou vést také k bezpečnějšímu a pohodlnějšímu řízení. Už dnes mm, máme díky kamerám a senzorům obrovské množství údajů a informací. Takže třeba, když máte informaci, že někde na silnici na vozovce je náledí a tu informaci eh, zprostředkujete dalším řidičům, tak se okamžitě zvýší bezpečnost také usilujeme o zlepšení automatizace řízení, což také povede, nebo bude to mít velký vliv na bezpečnost řízení. A to se vlastně opět už eh, vlastně souvisí to tedy i s tím, že celkově usilujeme i o bezpečnější a účinnější logistiku. Proč je to všechno tak důležité? Znáte, jaké výzvy stojí před dopravou a že ty výzvy ještě porostou. Lidé chtějí být mobilnější, zároveň chceme lepší mobilitu pro zboží. Pak zde máme věce jako je demografická změna, stále častější využívání tzv. měkkých dopravních modů, Musíme tedy zajistit, že i v budoucnu bude mobilita účinná, bezpečná a možná dokonce ještě bezpečnější a účinnější, než jaká je dnes. V roce 2000 požádala Evropská komise skupinu odborníků, aby činili odhady, eh, jak může ITS ovlivnit budoucnost. Podívejme se na číselné údaje. Na rok 2020 pokud by se zaváděly ITS, tak se odhaduje, že e, zranění a smrt e, v dopravě se může snížit o 30%, o 30% se můží, e, o 15% se můžou snížit zácpy. Také se očekává, že ITS bude biznis v ceně asi 30 miliard eur, což je obrovskou obchodní příležitostí pro Evropu. Bílá kniha o, dopra- o dopravě také eh, zdůrazňuje to, že chce zavádění inteligentních dopravních systémů. A já jsem zde vybral jeden takový nejdůležitější eh, část. Infrastruktura ovlivňuje mobilitu. Žádná výrazná změna v dopravě nebude možná bez podpory odpovídajících sítí a také eh, větší inteligence v tom, jak se budou využívat. My věříme v tuto citaci a doufáme, že se to podaří eh, implementovat. Takže co teď potřebujeme? Za prvé, je důležitá interoperabilita. Když hovoříme o výměně údajů, Eh, když hovoříme o dalších věcech, tak je zapotřebí interoperabilní prostředí v rámci celé Evropy. Musí to být jak pro spotřebitele, tak i pro podniky. Dále potřebujeme investice, které půjdou do infrastruktury digitální. Eh, je to také důležité, aby to souviselo i s telekomunikacemi. Potřebujeme sítě 4G, potřebujeme Wi-Fi, potřebujeme širokopásmový internet. Dále potřebujeme přístup k údajům. Takže je důležité, abyste byl dobrý technický a legální eh, rámec, který zajistí a usnadní výměnu údajů a přístup k údajům. Také je důležité zabývat se otázkami ochrany údajů. Další rámec, který je zapotřebí, je právní rámec pro využívání automatických, eh, automaticky řízených vozidel protože pokud tam nebude žádná podpora, tak eh, nebudou ani investice do, toho, eh, do tohoto eh, typu automobilů. Dále potřebujeme také zabezpečenou radiokomunikaci, ehm, potřebujeme zhruba 5,9, 5,8 GHz pro, to, pro informace a také i pro to mítné. Děkuji vám za pozornost a doufám tedy, že Hmm, inteligentní dopravní systémy se stanou také službou dopravě. Tady je to je, není pouze jenom koordinátor skupiny Evropské lidové strany, ale také panem zpravodajem. Eh, děkuji, pane předsedo. Toto slyšení je strukturováno do tří dílů. Eh, toto byl ten první hospodářský blok, takže vy musíte vydělat peníze pro to, aby ty druhé dva bloky mohly být zaplaceny. Dobře, potom ten další blok, to je udržitelnost a ten třetí blok, to jsou zákazníci. To jsou ti, kteří budeme přepravovat ti, které budeme eh, připravovat. Já tady mám několik dotazů, určitě je tady ale mnoho dalších kolegů, kteří se chtějí zeptat a proto chci být stručný. Eh, nejdříve bych měl dotaz pro pana eh, Kána. Já bych chtěl vidět, jaké podmínky existují, tak aby byly rovné podmínky pro všechny. V Evropském parlamentu jsme zneklidnění, když se jedná o konkurenci ze strany třetích zemí. Potom dotaz pro pana Nilsna. Vy říkáte, že my nejsme proti EPS, protože EPS apps je eh, eh, těch aplikací, že nejsme proti aplikacím, ale tady je ta velká aplikace, kterou nechceme jmenovat. Tato aplikace. Tady jsou dvě osoby, my jsme oba dva eh, fanoušci této aplikace pro taxíky Eh, tady, já, eh, tady se to vnímá také jako ohrožení eh, sociálních vztahů v Evropě. A potom paní Skepr, já bych chtěl vědět, jaké tři standardy máte v tom střednědobém hodnocení, protože Pan Lochman hovořil o CO2, eh, že by to mělo být eh, závazné, ale já bych eh, měl rád tři kritéria pro to slovo komodalita, tedy ta kombinovaná doprava. Děkuji vám a nyní pan Ertuk. Pardon, nejdříve je paní Klaudia Tapardel, protože je stínová zpravodajka. Moc, domnul președinte, mulțumesc frumos și domnilor. Za slovo, vážený pane předsedo. Jestli dovolíte, ráda bych poděkovala všem odborníkům za prezentaci toho, jak vnímají rozvoj a zároveň implementaci a realizaci Bílé knihy v oblasti dopravy. Já podporuji jednotný dopravní trh, ve kterém by se rozvíjely stejným způsobem všechny druhy dopravy a zajistili jsme stejnou úroveň investic do všech druhů dopravy, tak abychom dosáhli jednotného dopravního trhu. Všechny členské státy podle mého názoru musí dosáhnout stejné úrovně ve všech typech dopravy, protože samozřejmě víme, že nemáme moc času a mnoho mnoho kolegů bude chtít položit dotazy. Dovolte jeden dotaz pro všechny panelisty. Tato bílá kniha podle mého názoru by měla být realistická, pragmatická, jednoduše implementovatelná Evropskou komisí a proto bych vás ráda poprosila, kromě všech těch problémů, na které jste poukázali, jaký je ten jasný cíl, určité řešení, jež by mělo být zakotveno v této bílé knize a povedlo k lepší implementaci tohoto dokumentu, o kterém hovoříme a který bychom mohli poté nalézt v legislativě, která by umožnila vytvoření jednotné doprav, jednotného dopravního prostoru. Prosím, paní Gezine Meissner, já bych chtěl poděkovat eh, všem eh, panelistům. My se eh, dlouho zabýváme různými aspekty dopravy, to je jasné, ale vždycky je velice zajímavé vyslechnout si názory přímo ze sektoru. Samozřejmě každý si myslí, že by v té bílé knize by to mělo být. Pan Groš je pryč, nevidím, že pan Matěje Groš je tady. Je tedy to důležité, to jsme eh, viděli během této diskuze. Eh, máme Bílou knihu z roku 2011, musíme to aktualizovat, musíme se podívat, kde jsou ty deficity a kde bychom měli pokročit. A můžeme se zeptat pana Groše. Mě eh, udivilo, že v případě námořní dopravy měl mínus v případě ochrany životního prostředí. Týká se to pouze jenom těch velkých lodí, které jedou na ropu protože eh, tady eh, já jsem se myslela, že v případě Eh, té návořní dopravy eh, se jedná o eh, politiky šetrné k životnímu prostředí. Pan Nielsen, já vím, že vy jste byli v té skupině na vysoké úrovni a že se jednalo o zdvojnásobení té pozemní dopravy a důležité, aby ta pozemní doprava byla účinná. Já si myslím, že bez pozemní dopravy být nemůžeme, takže já jsem také pro ty delší nákladáky, ale o tom teď nehovoříme. A co byste si od nás přál, aby jsme to mohli zrealizovat? Na té eh, skupině na vysoké úrovni se o tom hovořilo. Potom dotaz pro pana Khane, Khana. Eh, vy jste prakticky eh, řekl, že, že naše aerolinky jsou lepší než jinde je ale pravda, že existuje velká konkurence, eh, hlavně co se týče eh, těch aerolinek eh, ze stran Perského zálivu. Tady bylo kolečko, komisařka se zeměmi Perského zálivu, co o to očekáváte a co my můžeme udělat pro to, aby, abychom bojovali za ty evropské aerolinky. Tady ještě pro pana Lochmana, eh, já bych eh, se chtěla zeptat, v případě elektrifikace eh, tam máme méně emisí, to samozřejmě chceme všichni a má železnice v Evropě nějaké e, koncepty, tak aby ta elektrická energie mohla být udržitelnější, e, protože elektrická energie se nevždycky produkuje udržitelněji a existuje nějaký způsob, jak by se to mohlo propojit. Je to velmi obtížná otázka, ale chtěla bych vědět, jestli v rámci Evropské e, železnice se tím e, zabýváte. Potom paní Deskepr. Vy jste hovořila o, o něčem, co já vidím stejně Tady se jednalo o, ty, o těch 300 kilometrů eh, lodě a my bychom chtěli vědět, eh, co je k dispozici, ale můj konkrétní dotaz je, eh, takže ta čistá energie pro v případě balíčku. Ten výsledek nebyl tak úplně dobrý, protože právě v případě těch vnitrozemských vodních cest a v případě přístavu ta implementace je přišla pozdě. Takže co si myslíte, že byste tady mohli udělat eh, v případě vašeho svazu, aby to mohlo pokročit? A mm, pan eh, Meyer, já jsem zcela eh, nadšena, když existují ty inovativní způsoby, takže takové ty automobily na samopohon, ale také mě zajímá ochrana osobních údajů. Jak můžete zajistit, že v rámci celé této inovace eh, bude eh, ochráněna i ta soukromá sféra? Eh, děkuji vám a nyní je na řadě Merja Kilenen. Děkuji vám za všechny příspěvky. Já bych chtěla položit otázku eh, všem, můžete eh, odpovědět eh, všichni, anebo kdo chcete. Jak bychom mohli nalézt cestu pro to, aby celý ten dopravní systém se rozvíjel jako celek, tak aby všechny ty způsoby dopravy byly spojeny, tak aby zákazníci by mohli být co nejlí, nejlépe obslouženi. Eh, abychom měli inteligentní eh, konkurenci v rámci všech druhů dopravy. Já bych tady viděla eh, velkou možnost v tom, že bychom mohli zlepšit služby, tak aby existovala spolupráce a aby to bylo všechno propojeno. Chtěla bych položit otázku panu Mejerovi z Ertiku. Co se týče ochrany osobních údajů, mohl by se udělat stejný model jako v případě účtu v bankách, takže mm, eh, eh, tak by každý eh, měl, každý člověk by měl účet ohledně dopravy. A nyní další má pan, paní Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji všem panelistům. Jedna otázka, pane Káne z Evropské asociace letecké společnosti To možná odráží ostatní otázky, které zde již zazněly, naše obavy, které zde máme, dopad leteckého odvětví i mimo evropský prostor. Vy jste se zmínil o tom, že ten globální systém samozřejmě ve kterém fungují aerolinky, že by měly fungovat právě tímto způsobem, dále ta cena toho kafe a tak dále. Pro spotřebitele je to možná dobré, ovšem dobrá zpráva, ovšem ne úplně teda pro všechny ostatní a pro odvětví, není to udržitelná situace. Čili jak budete reagovat na všechny tyto výzvy a vytvořit rovné podmínky? To je zásadní otázka. Vidíme, k čemu dochází především, na, řekněme, na Blízkém východě milionu Eh, našich občanů letí tímto směrem, ovšem my nemáme stejný eh, vliv na cestující směrem k nám. Dále, když to srovnáme se spojenými státy, jak vypadá ten pohyb cestujících našim a jejich směrem, čili jakým způsobem na to reagujete. Dále jste hovořil o regionální konektivitě, regionálních leteckých společnostech, jakým způsobem vidíte jejich fungování v rámci celého tohoto obrázku. Děkuji vám. Děkuji, Dieter Koch. Já mám e, dotaz pro e, zástupce RTIKO. Pane Mejere, e, co se týče multimodálního ticketingu, jak to vypadá? takže ten multimodální ticketing, tak kdo by se musel zúčastnit takovéto systému, tak se bojí nadměrné regulace to, ta politika to muset, eh, to nemusí dělat, učiní to samotný trh. A nebo si myslíte, že by se to mělo politicky regulovat, pokud by došlo k nějakému porušení? To by byly tedy eh, dotazy a máte na odpovědi dvě eh, minuty, prosím. Wollte dir eigentlich das letzte Wort geben, Mathieu. Matěje, chcete mít poslední slovo? Thank you very much for, for very relevant uh... Děkuji, děkuji za všechny relevantní dotazy. Pokud jde o ty aplikace, apps, samozřejmě zmíním se, ovšem já nevím, Uber bych měl, nebo teda měl by zmínit, oni skutečně vydali hodně finančních prostředků, aby teda byli zviditelněními v podstatě například Uber Pop, my v podstatě je považujeme za trošku nelegální, nezákonné, nebo Blackpack Car, tam víme, že tam to je zase propojeno se železnicemi a e, autokary. My prostě chceme, aby pravidla byla respektována, to je první záležitost a zároveň přístup k profesionálním pravidlům, právním normám ze všech z těchto společností, které tvrdí, že jsou inovační společnosti, inovativní společnosti, poskytují služby a samozřejmě očekávají za to určité finanční výhody. Jednotný dopravní trh, hlavní cíle v této oblasti, samozřejmě to je teda všechny ty záležitosti, které se týkají kolektivních druhů dopravy, ale i inovace ve všech oblastech, zabránit protekcionismu, z jiných oblastí dopravy, které, řekněme, v ostatních oblastech brání inovaci, to je další věc. Paní Meissner o tom hovořila. Děkuji, že jsem společně s vámi uh, že si tomu můžeme věnovat. V oblasti inovací samozřejmě to nám leží na srdci. Dále to bylo těch devět akčních oblastí, já mám asi ještě 25 vteřin k dispozici. Ano, hovoří se zde o regulační práci, která je založená na inovaci. Dvě oblasti Infra, za všechny. Infrastruktura, abychom měli přístup opravdu ke všem těmto prostředkům, všem například ve ve Švédsku skutečně je to propojením všech typů dopravy, infrastruktura to umožňuje velice jednoduchým způsobem. A další věc, a to přeskakuji, zajištění propojení, networkingu, terminály, elektronická výměna informací mezi jednotlivými druhy dopravy, to je zásadní. Pokud skutečně chceme mít kvalitní multimodální systém, musíme sdílet data. To musíme zajistit, že zjednodušíme přístup ke všem ostatním terminálům. Potřebujeme-li nějaký vnitrozemský přístav, oni už musí mít k dispozici data, my se k tomu musíme dostat, mít tuto možnost, tranzit a tak dále, propojení železnicemi, leteckými společnostmi, elektronická výměna informací informací je zásadní pro úspěch celého tohoto systému. Děkuji. Děkuji, pan Kan. Um, Děkuji za slovo, pane předsedo. Většina otázek, když padly ze strany různých poslanců, tak v podstatě se zabývají stejnou problematikou. Dovolte, abych to nějak všechno propojil. Čili co musíme udělat? Pan van tři body. My musíme opravdu postupovat jasně a realisticky. Musíme si uklidit před vlastním Prahem a to se nám moc nedáří. Máme legislativu, která zajišťuje maximalizaci, optimalizaci vnitřního trhu, ovšem nevyužíváme těchto pravidel a ne, do, neplníme je. V Evropě nejsou vynucována, nejsou implementována tato pravidla. Pokud je o nákladovou efektivnost, není, nejsme na tom úplně dobře. Včetně letecké dopravy je ta efektivita opravdu velice nízká. 5 miliard nás stojí Single European Sky projekt, opravdu stojí to, je to 11 milionů uh, letů ročně a představuje to asi 8,5 tun CO2 emisí zbytečných. Pokud se nám to povede nějakým způsobem řešit, zlepšíme konkurenceschopnost v zájmu všech druhů dopravy. A pokud jde o letecké společnosti mimo EU, Vidím to jasně. Interní trh EU byl docela úspěšný, alespoň my se na to tak díváme z leteckého odvětví. Mnoho možností pro naše spotřebitele ve diversifikovaná volba, mnohem více, než jsme měli těchto možností před 15 lety. Ano, samozřejmě, kdokoliv by mohl využívat výhody tohoto vnitřního trhu. Já nejsem proti tomu, že musí plnit pravidla, protože ta právě optimalizovala vnitřní trh. Právě díky tomu máme tuto leteckou dopravu na úrovni, na které je. A klíčová věc, pokud byste mě donutil to říci, já bych, pane kolego, řekl regulativní konvergence. A možná ještě o krok dále bych eh, šel a řekl transparentnost. To jsou tři základní body, které si vážíme v Evropě a které já bych požadoval osobně. Paní Klunc, transatlantický trh, regionální let, letecké dopravy, ty jsou zásadní pro konektivitu v Evropě, ať už je to vaše země, jiná země, periferní země, to všechno je zásadní pro konektivitu v Evropě a samozřejmě přidanou hodnotu leteckého odvětví ta na ta hezká stránka našeho transatlantických dohod znamená, že máme podobné myšlenky, ale zároveň konkurenceschopné nápady, které zároveň umožní využít této spolupráce jako jakýsi blueprint, který bychom mohli exportovat a využívat i v jiných částech světa. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Tři dotazy. První, infrastruktura, interoperabilita, elektrifikace, infrastruktura, která podporuje multimodální terminály. To je první věc. Druhá věc. Rovné podmínky pro všechny, to znamená uživatel platí a znečišťovatel platí, to znamená internalizace externích nákladů a tato čísla. 0,5 to jsou, to jsou zpoplatňování u silnic a dále samozřejmě je to inovace a výzkum. Musíme streamlinovat v této oblasti, tak abychom to zapojili všechny sektory. Samozřejmě ten, na, na výsledky v tomto programu v rámci přesunu eh, mezi jednotlivými módy dopravy, na to ještě pořád čekáme. Samozřejmě, že důležité v této oblasti je energetický mix, který je zásadní Snažíme se určité filtrování, pokud jde o CO2, dekarbonizace, emisí, přesun k čistým, obnovitelným energiím. Pokud vezmeme v potaz elektrickou energii, ano, je to samozřejmě prostředek, s kterým počeká, očeká, počítáme do budoucna, dekarbonizujeme železnici, všechny módy dopravy a tento faktor jsme začlenili do našich výpočtů pro snižování emisí. Například některé železnice již jsou stoprocentně bezuhlíkové ve Švédsku a ve Švýcarsku. Stoprocentně čisté železnice. Ticketing to je poslední věc, tam jste sice mi nepoložili tento dotaz, proč ne přeshraniční možnost v této oblasti, ovšem komerční života schopnost musí být vzata v potaz. Samozřejmě musí to přinést dostatečné výhody pro uživatele a zároveň to musí být dostatečně atraktivní pro podniky a pro podnikatele. Děkuji. Děkuji vám. A další je na řadě paní Karin Deskeper. Děkuji, pane předsedo. Já se rovněž vyjádřím k těm třem bodem, o kterých hovořil pan Finn van den Kapp. <clears throat> Máme zde velké průmysly v Evropu, například chemický průmysl, chemické odvětví. A třeba v chemický průmysl e, závisí na vnitrostátní vodní dopravy, protože právě vnitrostátní vodní doprava dává chemickému odvětví kompetitivní výhodu. A pak jsou zde a právě třeba tento průmysl je stěšen, když vidí, že veřejnost ani stát nepečuje o, vnitř, o vnitrozemské vodní cesty, že je, ne, že neudržuje, že tedy o ně nepečuje. Takže je důležité, <clears throat> aby se to vlastně nevrátilo do jiného modu, protože jak bychom to pocítili na ceně. Za druhé, kdy zde bude možnost mít plnou modalitu je, je důležité eh, propojit co nejvíce modů, aby si pak jednotlivé odvětví mohlo, mohlo vybrat, jaký mod chce použít, aby tam také byly určité záložní mody v případě problémů. No a nakonec sdílení údajů, to musíme opravdu zajistit a souvisí to vlastně třeba i s tím um, schromažďováním těch nákladových uh, zásilek. Co se týče paní Meissner, usilujeme také o čist, um, o to, abyste byli čisté zdroje. Myslím si, že už se zde vlastně o tom pracuje. Máme zde například speciální plán na používání LNG a je důležité, aby ta podpora stále trvala, protože tento plán nám dává možnost třeba na Rýnu nebo na Dunaji takto mm, pokračovat, ale tedy je důležité, aby zde byla soustavná podpora a to se týká i dalších projektů, protože víme, že třeba probíhá i spoustu eh, práce na vývoji těch vodíkových článků, takže je důležité, když je tady nějaká nová studie, tak aby se podporovala i v té další fázi, kdy už se ty věci začínají zavádět. Ano, děkuji. Thank you very much. I would like to start maybe... Nyní pan Majer, ano, děkuji. Já možná začnu tou takovou očividnou otázkou, což je ochrana údajů. To je celé jistě velice důležité téma, zejména v kontextu inteligentních dopravních systémů a také v kontextu výměny informací. Došlo k, už bylo odvedeno hodně práce v tom, Máme zde například eh, novou regulaci na ochranu údajů, eh, jedná se třeba o oblasti, jako je anonymizace údajů nebo omezení doby uchovávání údajů. Také je důležité, aby ten eh, subjekt údajů byl informován o tom, co se děje s jeho údaji. A myslím si, že také je důležité, aby uživatel mohl říci, ne, já už vlastně nechci tuto, tuto službu, já mám prostě určité obavy, které se týkají ochrany údajů. Nicméně jsou určité situace, kdy je ta výměna informací natolik zásadní, že může třeba i zachránit lidský život. A o tom právě musíme hovořit. Je, je důležité, aby zde proběhla diskuse. Bylo by potom tedy v takové situaci, mělo by být možné, aby ten účastník se, se vlastně mohl vypnout tuto službu, aby se vlastně od ní mohl odpojit, třeba řidič. Takže to jsou takové věci, o kterých zcela jistě ještě musíme hovořit ale myslím si, že v této oblasti ještě potřebujeme dále pracovat a také potřebujeme, abyste nás v této práci podpořili. Dále, co se týče toho takzvaného multimodálního ticketingu. Já sám eh, si myslím, že nepotřebujeme novou eh, legislativu. Já ani nerad žádám o novou legislativu. Probíhá mnoho činností na úrovni místní, regionální i vnitrostátní. A myslím si, že tedy v tomto kontextu potřebujeme evropská řešení. A to z toho důvodu, že tento systém přinese přínos uživatelům, ale může také poměrně nákladově určitě e, pomoci i podnikům, protože to také může zlepšit služby, může to navýšit služby. Takže opravdu bych navrhoval, abychom pracovali na vytvoření celoevropského systému, který by však měl být v té první fázi dobrovolný. Takže je důležité najít konkrétní dobrá rozhraní, kde může docházet jak k výměně informací a také i ke zjednodušení dalších služeb, které jsou na to navázané. Pak jste zde navrhovali ten systém ochrany údajů vlastně na základě bankovního systému. Mm, souvisí to právě s tou otázkou bezpečnosti zabezpečení údajů. Další věc z integrace víc, integrování více modů. O to, o to je právě podle mého názoru um, účelem inteligentních dopravních systémů. Je to klíčové pro logistiku a je to také podle mého názoru klíčové i pro budoucí politické koncepce. Ano, děkuji a pan Matěj Groš. A nyní pan Matěj Groš, já děkuji za e, veškeré tyto dotazy. E, takže co se týče těch nitrozemských vodních cest, tak pouze 3%, e, eh, která se e, převáží přes lodě, tak víme, že to je opravdu velmi málo a musíme se ještě více snažit v těchto oblastech. Eh, protože tady máme euro 1 až euro 6 v případě pozemní dopravy a tam je potřeba učinit eh, mnohem více. A jak už o tom hovořil eh, vždycky pan předseda, je potřeba v této oblasti pracovat. Za druhé se tady hovořilo o legislativě. Já bych chtěla říci kolegyni, to, co o, sám upravuje trh, bychom neměli upravovat legislativně, ale co se týče sociálních aspektů a environmentálních aspektů a bezpečnostních a také Eh, aspektu eh, Evropy. Eh, mám na mysli že když se nebudeme dnes snažit, tak nám přijdou normy z Číny a ty nás převálcují a, a taky nás předhoní. Proto je důležité, aby v dopravě, když existuje eh, potřeba, abychom měli doprovodná opatření k tomu, co dělá sám trh. Ale sami jsme skonstatovali, že v případě CO2 u nákladňáků, tak tam jsme řekli, prosím, ne legislativu, a potom eh, dva roky tam eh, bylo to, co jsme potřebovali i když jsme předtím na to čekali 10 let. To prostě musí e, zohlednit zákonodárci. A e, to se týče Bílé knihy a potom ještě další e, věc k té Bílé knize. Já si myslím, že je vždy špatné, když se tady Eh, rozhodneme, pro něco rozhodneme a potom se to nerealizuje v členských státech. My to můžeme jasně říci um, občanům. My máme tři instance, máme tedy usnesení, máme uh, ten uh, blok, ty čtyři uh, roky, máme Máme 27 rozdílných struktur, které jsou drahé které, co se týče životního prostředí, jsou z hlediska efektivity e, špatné. A víme, že to nefunguje, takže proto je ta legislativa v tomto případě důležitá. A potom e, ta komodalita, ta kombinovaná doprava. Já si myslím, že e, dobrá komodalita má mnoho aspektů Eh, spravedlivá hospodářská soutěž mezi druhy dopravy. To je ta otázka internalizace nákladů, to je pro mě velmi důležité a je eh, velice obtížné to tam zapracovat, protože musíme se podívat na to, jak to bude vypadat v budoucnosti z eh, náklady. A musíme mít diskuzi. My jsme to už dělali, ale nestačilo to. Standardizace. Eh, komodalita v budoucnosti bude dobře fungovat, pokud eh, budeme mít eh, posílené standardy. Co se týče těch přepravních jednotek, tak tam přicházíme o objemy a prostě tam přicházíme o efektivitu a to je ta zpráva Stockman. Ta 8 uh, eh, let už před 8 lety byla vypracovaná a zatím ji tam mají na stole na radě. To jsou ty iniciativy ohledně komodality a potom eh, tady existovaly iniciativy, když se eh, podíváme na dobrou logistiku, tak když máme potom se to může dobře uskutečnit, pokud nemáme kontrolu. Máme tedy e, různé druhy dopravy, které musí spolu lépe spolupracovat a je potom důležité, aby všechno bylo e, efektivnější a k tomu můžou dopomoci určité zákony. E, děkuji vám. Matěj Groši a zároveň bych chtěl poděkovat všem přednášejícím prvního panelu. Já si myslím, že to bylo zajímavé, nejenom ty jednotlivé přednášky, ale také diskuze a nyní bych chtěl eh, požádat eh, účastníky druhého panelu, aby přišli za mnou. Because we are short in time. Dámy a pánové, máme málo času, takže začínáme rovnou druhý panel. Okay, das zweite Panel, das beschäftigt sich. Eh, druhý panel, který se zabývá udržitelnou mobilitou. A první řečník je Jos Dings, je eh, ředitelem Evropské federace pro dopravu a životní prostředí T&E. Prosím, máte slovo, 6 minut. Thank you very much, uh, eh, Mr. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji za zorganizování této úžasné příležitosti. Já zde respektuji dopravu, životní prostředí naší federace. My jsme taková udržitelná skupina zde v Bruselu, 45 členů celé Evropské unii. My se snažíme o pokrok v oblasti dopravy, ovšem ještě pořád nás čeká hodně práce. Spoustu problémů jsme ještě nevyřešili, pořád využíváme pouze třetinu, nebo transport vlastně využívá třetinu veškerých energií v Evropě, emitujeme třetinu CO2 emisí a představujeme 50 nákladů spojených s dovozem ropy. Čili skutečně to opravdu je takový první hráč na mnoha hřebříček a pan Van de Kamp eh, má pravdu, musíme skutečně investovat do těchto politik a my potřebujeme samozřejmě bezpečné a samozřejmě inteligentní politiky, protože ty přináší inovace a odměňují účinnost, efektivitu a zároveň snižují naše náklady spojené s dovozem na ropu a to je ten nejneproduktivnější způsob využívání finančních prostředků. S tím jistě budete všichni souhlasit. Ovšem jsou zde i dobré informace, dobré zprávy. Vidíme zde například eh, pozitivní dopad, naše ovzduší je čistší, čím dál tím více naše automobily se efektivnější, máme zde eh, takový fenomen pick cars, to znamená, že skutečně mm, jsme dosáhli maxima a mm, tím pádem již můžeme méně utratit na budování dalších silnic za této sítě nás to elektronické bicykly, které se prodávají čím dál tím více. V Evropě 2 miliony lidí využívá sdílení automobilů, takzvaný car sharing, to znamená před deseti lety to bylo téměř nulové procento. A díky všem těmto novým vývojům vidíme vlastně poprvé to, že CO2 emise, používání, využívání ropy v dopravě se snižují. To je dobré, ovšem pouze o 1% ročně. To není ještě dostačující číslo a není to spojeno pouze s krizí, s ekonomickou krizi. My jsme si udělali analýzu v této oblasti. Co to znamená pro tuto revizi Bílé knihy pět bodů. Myslíme si, že je nesmírně důležité stanovit závazná cí, závazné cíle zelené dopravy pro rok 2030. Evropská komise vedoucí představitelé v této oblasti stanovili určité kontury v oblasti ET sektoru, ne ET sektoru. Doprava by měla snížit emise o 30% do roku 2030 ve srovnání s rokem 2005. Byla kniha hovoří dokonce o 60% do roku 2050. To jsou dobré, dobré eh, cíle a doufáme, že skutečně tak toto bude a toto se očekává od dopravy. Stanovení cílu to je jedna věc, jejich splnění je druhá věc. Jakým způsobem se k tomu dopracovat? Komunik- eh, sdělení v oblasti energetické unie hovoří o efektivitě jakožto první prioritě. My zde máme dobré zkušenosti v oblasti stanovení cílů pro efektivitu různých automobilů. Měli bychom do toho zahrnout i letadla, lodě, samozřejmě eh, dodávky, automobily, autobusy, Eh, samozřejmě kamiony, protože všechno toto trvá velice dlouho, to znamená, že toto je, za, toto je samozřejmě běžná informace, to všichni víme. No, ale se zde zúrazňuje elektrifikace jakožto další prostředek pokroku v této oblasti, panelisté se o tom zmínili, protože jinak samozřejmě my, my vidíme, že nesmíme zapomínat ani, ani na eh, klasické, klasické paliva, která jsou e, samozřejmě nejsou čistá, nejsou zelená, jsou nákladná. Čili musíme samozřejmě být velice opatrní i v oblasti například e, obnovitelných paliv, tam je to zase propojeno i s určitými energetickými plodinami, problémy této oblasti, čili jsou zde jiné možnosti, například solární energetika, náklady se snížily desetinásobně v posledních letech, náklady na baterie se snížily čtyřnásobně v posledních letech, to je úžasný pokrok 70 nových kapacit, možností pro generování energie v Evropě eh, představují obnovitelné energie. To je úžasná informace, to znamená, že skutečně jsme na tom mnohem lépe než například v tom klasickém odvětví ropném. Elektrifikace to neznamená pouze to, že budete prostě všude zavádět elektrické motory nebo využívat baterie. Lidé si to často takto představují. Má to širší možnosti v oblasti elektronických kol, malých automobilů, železnice, nákladní dopravy a zároveň e, samozřejmě inteligentní interakce se sektorem v oblasti tvorby energie, produkce v oblasti obnovitelných zdrojů, samozřejmě otázka poptávky, nabídky, interoperabilita, pokud jde o dobíjecí místa, interoperabilita, pokud jde o ticketing, o jízdenky, o kterých jsme hovořili nedávno, ty další oblast důležitá pro dopravu. Samozřejmě, že bychom měli čím dál tím více využívat elektromobily, které mohou být kolektivně využívány, protože samozřejmě jsou ten náklad na nákup je obrovský, ovšem je to úžasný prostředek pro sdílené možnosti, sdílené uži, užívání, to znamená ten trend toho ustoupení od vlastnictví k užívání spíše. A nejenom urbální oblasti, městské oblasti, ale i řekněme regionální, mezinárodní propojení a tak dále. Čili obrovský přechod v té této oblasti, obrovské změny, obrovské přestavba v této oblasti, máme zde veliké možnosti, strategie, které nás čekají v Evropě, nemůžeme čekat na Spojené státy či Čínu, aby nás v této oblasti eh, porazili. No zároveň samozřejmě ceny, ceny v této oblasti, které nejsou dobré. My zde prostě eh, zdaňujeme práci, v tom jsme pionýři, v tom jsme skutečně průkopníky v Evropě a proto ta nezaměstnanost. Například nečistá, nečisté dopravní prostředky jsou eh, málo nákladné a proto je zde i obrovské znečištění. Měli bychom samozřejmě ukončit tento systém, využívat spíše poplat poplatky, pokud jde o eh, založené na užívání, ať už je to osobní doprava nebo nákladní doprava. Evropské státy mají ještě zde opravdu hodně práce. Samozřejmě AKEO v této oblasti, mezinárodní organizace vytváří určité, určitá opatření v oblasti emisí, v oblasti ETS, v letecké dopravě. IKAO pracuje na těchto globálních opatřeních. Proč? Protože my máme regionální opatření k dispozici a měli bychom tento tlak nadále udržet. Samozřejmě, že můžeme hovořit o zahraniční hospodářské soutěži, konkurenci a samozřejmě lodní doprava. To je oblast, která zatím žádnou klimatickou politikou nebyla pokryta. Myslím si, že byste měli navrhnout určitou sadu opatření a cílu i pro tento sektor a snížit emise z této oblasti. My jsme začali monitorovat emise z této oblasti dopravy. Máme zde různé stanoviska, reporty v této oblasti. Potřebujeme cíle, potřebujeme standardy, inteligentní e, standardy, inteligentní um, stanovení cen a samozřejmě konkrétní cíle pro snížení emisí. Děkuji. Děkuji vám. A další řečník je Siegfried Ruprecht z Ruprecht Consul Transforum Projekt. Děkuji, pane předsedo, také děkuji, že jsem si vyslechl předcházející prezentace. Děkuji, že jste mě pozvali na toto slyšení. Dovolte mi nejprve představit Transforum stručně. Transforum vlastně byl dvouletý program v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum. Vedli jsme systematický konzultační proces s praktiky ze všech odvětví z různých částí Evropy. Konzultace proběhly se 127 odborníky prostřednictvím různých seminářů, workshopů a my jsme se snažili zjistit, jak se na provádění Bílé knihy o dopravě dívají lidé z praxe a jak hodnotí plnění cílů této Bílé knihy. Celkově jsme se, tomu, jsme se tím zabývali tři roky. Zkoumali jsme Eh, čistou mobilitu uvnitř měst, také eh, dopravu nákladu na dálku, eh, vysokorychlostní železnice a také multimodální dopravu, řízení a placení. Vypadá to tak, že zúčastnění aktéři mají pocit, že jsou zde tři hlavní úkoly. Za prvé zlepšit koordinaci, dále zlepšit účinnost a také zabývat se infrastrukturou. Čili pro každou tuto oblast jsme se snažili identifikovat, na co se soustředit. Nebudu popisovat úplně všechny části tohoto diagrafu, diagramu, také je to poměrně malým písmem, ale soustředím se na dvě oblasti. A protože zatím se zde příliš nemluvilo o městské dopravě, tak bych se na to chtěl zaměřit jak, zalepš, jak zlepšit čistou ekologickou dopravu ve městech a logistiku, která nebude mít emise CO2. Tak zaprvé je důležité si uvědomit, že jsou zde konkrétní cíle, nejsou zde pouze technologické prostředky. Města se v Evropě liší a jedna z nejdůležitějších věcí je to, že právě místní aktéři přijímají místní eh, politické koncepce a musí se také uspůsobit svým eh, podmínkám a prostředí, které jsou různorodé. Takže hlavně, jaké jsou klíčová poselství pro řešení městské mobility? Je důležité mít zde otevřený přístup, který umožní jak si upravit ty evropské cíle na místní úroveň. Dále eh, nahrazení určitých eh, dopravních prostředků a určitých paliv je důležité, ale nestačí samo o sobě. Dále existují určitá řešení, která jsou nízkonákladová a která by mohla města přijmout. Například mít eh, lepší integrovanou dopravu, také to více propojit s územním plánováním, vytvářet partnerství v oblasti nákladní dopravy, prosazovat čistou ekologickou veřejnou dopravu, také prosazovat to, aby lidé více chodili pěšky, jezdili na kolech a dále také účtovat eh, mítné. Jak eh, si města vedou? Je důležité, aby se ve městech eh, vytvořila určité, určitá Eh, chvíle nebo určitý vliv. Například místní eh, aktéři mohou vytvořit nějakou platformu nebo vést kampaně na zvýšení povědomí o těchto otázkách, ale ještě důležitější je, aby evropské vlády umožnily svým občanům dělat to, co mohou činit sami a to, co chtějí činit sami. Takže evropské vlády by měly stále přehodnocovat svou politiku, aby umožnili městům přispívat k splnění cílů Bílé knihy. Souvisí to také tedy i s tím, že je důležité, aby byly posíleny standardy a financování ekologických infrastruktur a také se musí snížit různé daňové pobídky, které jsou kontraproduktivní. Dále je také důležité, aby zde byl rozšířený právní rámec na pro možnost eh, více účtovat znečišťujícím vozidlům a je to tak, že vlastně, sice to není politicky přímo příliš eh, zajímavé, ale stále více vlád k tomu odhodlává. Další takovou důležitou částí je také komunikace, koordinace a šíření znalostí. Tato oblast je velice široká a velice často nám právě chybí nějaké poznatky. Pojďme se podívat, jakým způsobem jsme pracovali v našem projektu. Byla zde speciální zpráva, kterou jsme připravili. Já jsem sebou vzal 10 výtisků, které jsou zde k dispozici, také je to na internetu a dokonce máme i určité, um, určité schrnutí té zprávy, pokud byste měli časy to celé přečíst. Připravili jsme speciální cestovní mapu, uh, hovořili jsme o tom, co, mají dělat, eh, co má dělat Evropa, co mají dělat členské státy. Uh, a tak dále. Čili ten dokument je komplexní, je to dokument, který připravili zúčastněné strany s naší pomocí. Pokud bych to chtěl stručně schrnout, takže pokud, eh, co se týče našich cílů, ty cíly jsou dosažitelné v principu, ale musíme všichni přiložit ruku k dílu a tím myslím zejména členské státy. Dále ještě jsem chtěla hovořit třeba o dopravě nákladu na dlouhou vzdálenost, na velkou vzdálenost. Jsou zde dvě řešení, které navrhly e, zúčastněné strany. Za prvé zaměřit se na eh, rozsáhlé investice do nových infrastruktur, to je jasné řešení a očividné. A to druhé řešení spočívá v tom, abychom účinnějším způsobem využívali stávající infrastruktury když řekneme, že chceme o 30% navýšit ehm, ehm, nákladní dopravu eh, na železnici, pokud tam teda na tou hranici 300 kilometrů, tak pak je otázka tedy, jak to máme udělat, jak tu dopravu, jak tu nákladní dopravu přesunout na železnici nebo na vodní dopravu. Děkuji vám. A dalším řečníkem je Heiner Monheim z Raumkom, eh, Ústav pro regionální rozvoj a komunikaci. Eh, dámy a pánové, eh, Moje perspektiva je perspektiva evropských regionů a evropských měst, tedy mobilita od zdola. To je roll toll a world pricing to je, kde my se pohybujeme. Evropské země o tom většinou diskutují na eh, národní úrovni, ale jsou to eh, zastaralá fóra, když eh, se podíváme na inteligentní strategii road pricing pro jednotlivé obce, tak bychom měli možnost toto eh, vyřešit na komunální úrovni, eh, protože ta eh, motorizovaná mobilita probíhá většinou v regionálních sítích, takže ten, ty mít systémy mítnu, mítného, jak známe ve Skandinávii nebo v Londýně, tak to by mělo být v celé Evropě. Za druhé Uber a blabla, tedy velká data a inteligentní mobilita na jedné, straně, na jedné straně máme tady obrovský potenciál, jenom v Německu eh, každý den přibližně 90 eh, milionů volných míst je v autech a když bychom umožnili zaplnit tady tato volná místa v autě, a kdybychom to mohli dát dohromady s eh, inteligentní pop, mm, inteligentním systémem v rámci poptávky, ale to nemůžeme přenechat Jubru. Eh, musíme mít na to eh, rámec, který zajistí registraci, eh, sazby a bezpečnost, takže nemělo by to být primárně obchodní, ale mělo by to být tak jako jiné tranzit, nemělo by to být tedy nahodilé. Evropa potřebuje pro tuto věc rámec. A to další důležité slovo, o kterém se, o kterém se tady hovořilo, to je ta elektrifikace, ta klasická elektromobilita. E, to je tedy otázka Eh, železnic my potřebujeme renesanci eh, tramvají, eh, nejenom jako pro místní trasy, ale my máme dlouhou tradici těch dlouhých tras tramvajových mezi malými a středně velkými městy. My žádáme renesanci a také Eh, trolejbusu. Eh, takže tradičně jsme měli ta eh, vedení, která vedou ve vzduchu a my teda potřebujeme v rámci technie, techniky baterií, těch akumulačních baterií, takže co nám prostě umožní mít to vedení ve vzduchu, tak třeba jako v Bordo, tam máme 2-3 kilometry a mít tedy elektromobilitu také na silnicích. A právě, že ty eh, obce eh, nemohou si dovolí tyto investice, tak eh, potřebují peníze a eh, výzkum pro vývoj. Další obrovský eh, problém je ta mobilita v přeshraničních regionech. Evropa je plná přeshraničních regionů, kde se uvažuje o tom, že by byly velké koridory pro přeshraniční dopravu, tak, mm, taková ta tradiční doprava kivadlová 20-30 kilometrů, ale pořád je to někde zablokované. Eh, potřebujeme eh, strategii pro tu eh, mobilitu v blízkosti pro přeshraniční regiony, protože my jsme vypracovali sítě, ale my jsme upustili od tratí, od kolejí, které už máme. Potřebujeme tedy nový přístup, který by Eh, vytvořil evropské sítě v těch eh, hraničních regionech. A další věc, eh, to je, kde se můžeme mnohému naučit od Skandinávie. Tradičně městská hromadná doprava to bylo vždycky kombinovat zboží a cestující, takže pošta vždycky přepravovala zboží a cestující. My potřebujeme novou iniciativu tak, abychom mohli kombinovat zboží a osoby, nejenom v letadlech, to je jasné, takže máme cestující nahoře, dole balíky, ale také bus, autobusová doprava, tak jako ve Finsku nebo ve Švédsku Německu. A v železniční dopravě tak, aby to bylo umožněno na regionální úrovni, tedy to kombinovat eh, cestující a zboží. To je ta šance, abychom ve venkovských eh, oblastech zlepšili městsko, tedy tu hromadnou dopravu. A jenom proto eh, to má Finsko a Švédsko, protože tam mají minimální počet obyvatel, ale mají atraktivní tuto hromadnou dopravu. Google Car, to je další věc na jedné straně od automobilových výrobců máme fantastické eh, možnosti mít tedy automatická vozidla a na druhé straně eh, se eh, vlády a obce drží zpátky a nevyužívají těchto příležitostí. My nepotřebujeme pouze inteligentní auta, která pojedou sama, ale potřebujeme také inteligentní silnice, kde všechny ty e, překážky e, budou odstraněny. Protože my potřebujeme mít inteligentní eh, silnice a potom budeme s občany jednat o tom, jak rychle pojede to auto a to bude řízeno ze, e, zvenku. Dobře, tady se může parkovat, to bude elektronicky e, regulováno. E, potřebujeme konečně dát ty jednotlivé vlády, obce, aby se využila možnost Google Car. Eh, potřebujeme revoluci v sazebním systému. Evropa je eh, plná džunglí eh, malých sazebních systémů hromadné dopravy. Prostě nikdo se v tom nevyzná a jak to vypadá eh, ve Švýcarsku, mm, nebo třeba ty německé eh, systémy lístků, tam vidíme, jak eh, masivně se dají rozpohybovat tyto semestry. Ty semestrální lístky, tam jsme dosáhli toho, že studenti přestali jezdit autem minimální, protože prostě pro ně jezdit to bylo velmi jednoduché, protože mají paušální sazbu. Takže tam se to dá krásně přemístit. My potřebujeme ve všech evropských zemích mít takovou občanskou jízdenku a proto potřebujeme legislativní rámec, kde musí Evropa eh, mm, ukázat cestu a národní vlády to zrealizovat. A na konci našeho veřejného systému musíme mít možnost ty eh, třeba ty obtíže v případě těch nových dálnic, to prostě trvá 10 let. Máme systém, který je mnohem rychlejší, to jsou ty lanovky eh, ty eh, eh, lanovky, to je moderní lapas, nám ukazuje, jak se to dá učinit. My potřebujeme nejenom investiční program pro tramvaje, ale také pro lanovky. Traffic calming to je obrovské téma, eh, bylo v 80. a 90. letech. Nyní diskutujeme o sdíleném prostoru, o eh, cycle promotion. Eh, potřebujeme iniciativu, která tu různorodost různých lokálních experimentů zde z hora udělá takové zastřešení máme ty systémy pro cyklistiku, některé země to nemají, a pěší a cyklistici jsou velmi znevýhodněni eh, v národní politice, protože tam se špatně chápe ta subsidiarita. Národní vlády řeknou, ne, ne, ne, to je komunální věc, ale eh, rámec pr- pr- pro pěší a pro cyklisty musí být nutně národní záležitost a zde eh, musí Evropa otevřít nové perspektivy. Dank. Und... Děkuji vám a nyní Zonia Hajkile Eh, má slovo a je z Finské agentury pro inovaci. Děkuji za slovo, pane Kramere. Jsem nesmírně ráda, že se mezi vámi, jmenuji se Sonia Heikela a pracuji pro finskou organizaci TEKEL, podporujeme inovace v oblasti dopravy. A my se budeme snažit například nalézt i v letošním roce různé inovační myšlenky, které zlepšují inovaci v této oblasti, zlepšují dopravu. A samozřejmě se snažíme nalézt různá řešení, která by mohla změnit určité typy eh, chování v této oblasti a udržet udržitelnost. Stávající eh, víme, jaké jsou výzvy této oblasti, to je jasné. Vidíme například problém, eh, který se týká nových technologií, ovšem samozřejmě to není jediná oblast. Vidíme zde obrovský počet automobilů osobních. Tato tyto automobily se využívají neefektivním způsobem a v podstatě pouze 5, méně než 5% času se využívají automobily, ten zbytek času jsou nevyužita tato vozidla. Doprava je druhým největším nákladem pro Eh, jednotlivé domácnosti hned po nákupu nemovitosti. To znamená, že auta představují velice špatnou investici, přesto, že automobily jsou velice populární. Možná protože lidé si myslí, že nejsou žádné alternativy k vlastnictví automobilu. Jak už jsem se o tom zmínila, je to obrovský náklad pro domácnosti a samozřejmě je to obrovský náklad i pro veřejné financování. My ovšem samozřejmě eh, se pokud jde o veřejné finance, nacházíme v situaci docela velkých omezení, škrtů, nejsme schopni udržovat stávající systémy, zlepšovat stávající infrastrukturu. Veřejná doprava by měla být rozvíjena a podporována, ovšem my nemáme dostatečné prostředky, které by umožnily subvencovat veřejnou dopravu nebo rozšiřovat tyto typy dopravy. Jediné řešení je zvýšit účinnost, efektivitu tohoto systému a tím zlepšit celkovou účinnost celého systému, nejenom pokud jde o jednotlivé kapacity. Výzvy v oblasti dopravy jsou zásadní. Malé zlepšení, malý pokrok v této oblasti nestačí. Musíme udělat něco radikálního. Situace by mohla samozřejmě být mnohem lepší. Mnoho trendů, které vidíme ve stávající společnosti, mají obrovský dopad na dopravu a určitým způsobem již vedou k udržitelnému vývoji. Takže bychom měli těmto trendům umožnit růst a podporovat je. Například vidíme určitý nový smysl uvažování mezi mladými lidmi, který má, do, který má dopad na dopravu. Mladí lidé například dávají přednost různým jiným prostředkům. Nemusí vlastně automobil, pokud existují alternativy digitalizace. Samozřejmě se využívá v různých oblastech eh, průmyslu, odvětví a mnoho mladých lidí využívá online služby, všechny služby které nejsou přístupny online, tak prostě nebudou mít dopad na změnu určitého povědomí a přístupu k této oblasti. Dále, dále je to eh, sdílení, sdílená ekonomika, mm, více eh, modalita. To všechno zjednodušuje náš styl života. To znamená, že dochází k určitému posunu od vlastnictví k využívání. Ano, máme zde již dostatek podle mě automobilů a vozidel, pokud je budeme sdílet a pokud budou přístupná všem udržitelné eh, typy dopravy by měly být atraktivnější, aby tyto služby byly aby jsme si je mohli dovolit eh, ve srovnání s jinými typy dopravy. Ten přístup by měl být jednoduchý a právě tato jednoduchost využívání je zásadní, když hovoříme o dopravních prostředcích. Dopravu a prostředky v této oblasti využijeme každý den, my všichni. A proto jsme ve Finsku přišli s takovým řešením, kterému říkáme mobilní služba. Co to znamená? Má to obrovský, obrovský potenciál pro celé odvětví dopravy. Znamená to to, že vlastně všechny typy dopravy budou jednoduše přístupné v rámci prostřednictvím určitých operátorů. To znamená, že uživatel bude mít vždycky možnost si zvolit nejpraktičtější druh dopravy v konkrétní situaci. Samozřejmě, že, je to, že to zlepší mobilitu, zvýší účinnost, efektivitu tohoto systému. Operátoři budou mít možnost nákladově efektivně a rozumně organizovat dopravní služby. Samozřejmě realita je trošku ještě někde jinde. Potřebujeme samozřejmě určité konkrétní kroky ze soukromého sektoru, veřejného sektoru, tak aby jsme umožňovali další možnosti rozvoje tohoto typu dopravy. A tím bych vám poděkovala za pozornost a těším se na naši diskusi. A nyní prostor pro dotazy, pane van de Kamp. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já bych měl nejdřív eh, dva dotazy na pana Jose Dinkse. První dotaz. Eh, jak to vypadá se stanovením norem? protože eh, máme velké množství norem, je Bílá kniha 2000 jedná zostačující? Měly by být ty normy eh, přísnější? Eh, vy jste řekl, že v případě eh, shippingu jsme neměli žádné normy. To mě překvapuje, protože tady přece celou dobu hovoříme o tom přechodu k jinému druhu dopravy, že by to měly být lodě a že by se mělo přijít také na železnici. A, a druhá věc z elektrifikace odkud pochází elektřina, protože v Nizozemsku máme eh, pocit, že ve Francii jsou pouze eh, jaderné elektrárny. Odkud pochází u vás elektřina? A to bych také chtěl se zeptat pana Ruprechta. Odkud pochází eh, elektřina? Z jakého mixu to pochází? A potom dotaz pro pana Monheima a potom dotaz pro paní Hajkile. Já, vy určitě vaše jména můžete vyslovit lépe, já se omlouvám. Takže jaké je vaše uh, křesní jméno? Sonja, Sonja. Aha, takže já bych měl dotaz pro Sonju. A nyní anglicky? Ne, ne, tak eh, nizozemsky. Na pana Monheima a nyní na paní Sonju. Eh, jak to vypadá s těmi nákladňáky s auty, pardon, s auty? Já nemám auto, bydlím ve městě, ale mnoho lidí bydlí na venkově. A samozřejmě tam eh, je mm, hezké hovořit o, o eh, sdílení aut, ale když musíme nakupovat nebo vést děti do školy, tak potřebujeme auto i když je to zastaralý názor. Jak na to nahlížíte? Eh, jakou roli zde sehrává soukromé vlastnictví automobilů? Děkuji vám nyní paní Klaudia Taprdal. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že tato část Bílé knihy, která se zabývá udržitelným rozvojem dopravy a dekarbonizací, je velice důležitá. Já se chci zeptat nejprve na tu zásadu znečišťovatel platí. Jak je možné vytvořit integrovaný systém takového zdanění, který zajistí, že ty peníze, které odvedl znečišťovatel, budou potom využity na ochranu životního prostředí. Mně se moc líbila prezentace pana Monheima, také mě to velice zajímá, toto téma, protože jsem pracovala v místní správě, takže jak se dosáhnout integrovaného dopravního systému a jak také zlepšit nabídku pro uživatele městské dopravy, jak dosáhnout systému integrovaného ticketingu, který podporuji který by se pak mohl využívat ve všech druzích dopravy nebo třeba i pro parkování. Jak je možné všechny tyto věci prosadit na evropské úrovni a jak můžeme podpořit místní orgány, vzhledem k tomu, že zde máme princip subsidiarity? a je důležité, aby všichni si zvolili tu nejefektivnější metodu. No a pak mám ještě jeden dotaz na paní Soniu. Já chci říct, že mám také velice obtížné příjmení. Nevím, zda jsem pochopila dobře váš návrh. Bylo by to teda 300 eur to předplatné pro rodinu nebo pro jednu osobu a na základě toho předplatného, toho paušálu 300 eur ten člověk pak může využívat všechny způsoby dopravy? Mohla byste to možná vysvětlit ještě podrobněji, ten návrh? Musíte také vzít v úvahu, že některé členské státy mají nižší přímo, příjmy a nevím, zda nějaký takový běžný občan by měl k dispozici 300 eur měsíčně, aby si zaplatil tyto dopravní služby je to velice dobrý návrh, velice dobré řešení, ale šlo by to zavést ve všech členských státech. Musíme brát v úvahu různou výši životních nákladů. Děkuji. Gesine Meissner. Děkuji nyní paní Gesine Meissner. Eh, děkuji, já to udělám jinak. Já mám eh, několik eh, dotazů a připomínek, které nesměřují na nikoho konkrétního, ale já bych to chtěla navázat na to, na to řekla naše, moje předřečnice, jak to vypadá s kitabingem. Vypadá nějaká platforma pro výměnu, protože když je to otázka subsidiarity, tak já vím například v Hamburgu to funguje, že máte dva cíle, odkud jedete a kam jedete a potom tam máte, vám to ukáže, jakým způsobem způsobem se tam můžete dostat a e, v Londýně také vím, že to velmi dobře funguje a určitě existují jiná města, kde to také dobře funguje. To jsou dobré příklady, ze kterých se můžeme poučit, to je jedna věc a potom mě poněkud e, e, překvapuje, že tady to e-bike, že mm, to přichází zkrátka e-bike a co se týče té městské mobilitě. Potom se mi líbilo, že se tady hovořilo o těch lanovkách, ale co mi tady chybělo, že když hovořil pan eh, Ruprecht a také v případě pana Monheima, já si myslím, eh, že to je velmi eh, nový druh dopravy ty lanovky. Eh, ne pro všechny, ale určitě dobrý z environmentálního hlediska. A potom pan Monheim, jak říká pan Fandekam, když všechno bude eh, propojeno, všechno se bude řízeno automaticky, tak eh, jak se to potom udělá třeba s parkováním a neomezuje se tady svoboda občana, protože na, já na jedné straně vidím dobře, město je bezpečné a můžeme zabránit těm frontám, těm zácpám, ale je to to, co potřebujeme, neměli bychom nechat svobodu opravdu volby eh, na lidech a potom paní Hajkile, bylo to velmi zajímavé, to, co jste řekla, dokážeme si představit, že by se něco takového dělalo eh, v Evropské unii. Máte eh, nějaké zkušenosti s tím, že by to v jiných evropských zemích takto podobně dělalo? A nyní Maja Kilenen. Kiitoksia kaikille hyvistä mielenkiintoisista puheenvuoroista. Děkuji vám za všechny tyto zajímavé příspěvky. Já bych měla dva dotazy a um, může každý na to odpovědět. A jaké možnosti podnikání vidíte na národní a mezinárodní úrovni mm, v případě inteligentně fungujících dopravních systémů? A jak to vypadá s, tímto koncept, s touto koncepcí mobility jako služba? a v jakém časovém rámci by mohly být eh, provedeny tyto modely, eh, jestli hned nebo za deset let. Eh, děkuji vám, Davos Keleč. Pane předsedo, tyto prezentace byly opravdu kvalitní. a objevily se v nich opravdu takové pokročilé technologie, pokročilé vize, zejména třeba ta poslední prezentace je obsahovalo. Um, také asi znáte ty revize, e, komise. Vidíme, že odvětví dopravy stále není úspěšné v tom, aby se mu snaž, aby, aby dokázalo snížit eh, emise CO2 ani teď, ani v blízké budoucnosti. Tak se chci zeptat, jaké politiky by mohly přispět ke snížení CO2 a také k ochraně životního prostředí a také jak zajistit, že doprava bude také v cíli eh, COP21, který se bude konat v Paříži. Pak eh, Mám ještě jeden dotaz nebo komentář. Dopravní politika musí být šita na míru mladým lidem. A nesmí to být nějaká jakési staromódní způsoby dopravy. A mám pocit, že dnes je většina těch návrhů, které se zde ukazují, jsou tedy Mm, namířeny na určité skupiny. Takže mě by zajímalo, jak se odráží v té bílé knize podle vás. E, takže to byly dotazy, odpovědi budou ve stejném pořadí, takže pane Josi Dinksy, prosím. Thank you. Um, I'm... Děkuji. Já teď nevím, kterou otázkou mám začít, nebo která otázka mířila přímo na mě, takže já se tak trošku vyberu. Doprava a změna klimatu. Ano, zcela jistě je důležité zamýšlet se nad COP21. Letectví a letecká doprava zatím vlastně vypadly z toho kyotského protokolu a myslíme si, že právě na, ty by, na tyto oblasti by se Paříž mohla zaměřit, protože zatím tyto emise z těchto dvou druhů dopravy jaksi mizí v černé eh, díře a je opravdu důležité tento systém změnit. Dále, co se týče standardů norem, máme dostatek těch standardů? Podívejte se třeba na znečištění ovzduší způsobené osobními automobily a nákladními automobily, tak eh, uvidíte, že ta čísla jsou poměrně nízká. Teď jste vlastně hovo- hovoříme o Euro 6C, 6D. Jde o to, že ty standardy existují, ale je zapotřebí je stále aktualizovat, aby to opravdu bylo účinné. Podívá, pokud se podíváme na znečištění ovzduší a emise CO2, tak to jsou velké výzvy pro budoucnost. Myslím si, že ani jeden standard není zatím plně efektivní. Máme ještě spoustu práce, abychom našli mnohem lepší technologie, které pak budou všude, v letadlech, v automobilech, v dodávkách a také i v lodní dopravě. Teď jsme také chystali jednu takovou studii účinnosti, kde se ukázalo, že vlastně lodě jsou stále, stále vlastně účinné jako před několika desetiletí desetiletími, že vlastně tam nedošlo ke zvýšení účinnosti. Dále, co se týče elektřiny, která, je, po, po, která se používá jako pohon. Ptali jste se, odkud ta elektřina pochází? Ano, samozřejmě. Je pravda, že existuje celá řada způsobů produkce elektřiny, které jsou eh, znečišťující, ale máme zde třeba železnice, buď které jezdí na eh, ropu, na naftu, anebo na Um, elektřinu a vlastně ta ropa je nebezpečná nebo je znečišťující, také se vlastně třeba těží v těch nekonvenčních způsobech a tak dále. Když to, když se podíváme na elektřinu, tak zde máme nové um, alternativní způsoby. Musíme se také zamyslet nad tím, že se očekává, že v budoucnosti bude celý ten systém výroby elektřiny čistší. <clears throat> a musíme tedy s tím počítat. Dále, systém ticketingu. Už existují dobré příklady, v některých městech to funguje dobře, v některých členských státech to také funguje. Je zapotřebí dobrá právní úprava. Také jste se ptali na elektrokola. Ano, to je pravda, to je také velká výhoda a velká nová, takový nový trend. Je vlastně Eh, docela dobrý způsob i kombinovat automobily a elektrokola. Mm. Potřebujeme také určitou nové, nové schválení schody pro tyto elektropohony. Hmm, hovoří se také o tom, jak eh, kam vynakládat peníze. A myslím si, že právě toto je oblast, kde se to vyplatí, kam investovat. A nyní jsem eh, přehledl pana eh, Bacha, takže prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že nejsem zas tak maličký, abyste mě přehlédl, ale můj dotaz je pro celý panel. Eh, protože já jsem dos, uh, udělali jste na mě velmi dobrý dojem, celý panel. Já si myslím, že mnoho uh, řešení, uh, které um, zde předkládáte, tak důležité je prostě, aby se změnila mentalita. Můj dotaz je, uh, ta změna té mentality, že přejdeme z těch klasických dopravních systémů na ty nové systémy. Já bych se chtěl zeptat, jak na to se dívá panel. Myslíte si, že platí zlepšení nabídky, nebo musíme zasáhnout eh, politicky? Eh, musíme přistoupit k politickým rozhodnutím a v případě ano, tak ty eh, klasické metody jsou tedy spoplatnění a nebo státní pobídky, dotace. A jestliže tyto státní dotace tak samozřejmě, když Mm, v současné době jsou ty eh, rozpočty omezené, tak eh, stačí to a myslíte si, že se teda uplatí v případě všech eh, systémů? Děkuji vám. A nyní Siegfried Ruprecht. I'm getting a bit confused with the languages. Okay. Teď nevím teda, kterým jazykem budu odpovídat, tak zkusím anglicky. Takže, dobře, anglicky. Odkud teda přichází ta elektřina? Trošku ještě k tomu, o čem se zmínil můj kolega Josh Giddings. Nehovořili jsme o té energii, kterou nevyužíváme. Ta je velice důležitá, ten potenciál v oblasti úspor. 30%, možná dokonce více v některých oblastech. A druhý aspekt, o kterém jsme zatím nehovořili, jsou synergie. Synergie za účelem úspory energii a redukce nákladů na celkovou dodávku energii, například u městské dopravy, systém metra, samozřejmě trolejbusy, mm, tramvaje. To je samozřejmě úžasná infrastruktura, Ovšem často se snažíme vytvářet úplně nové věci, hovoříme o elektromobilitě v oblasti automobilu například. Co musíme udělat? Využít všechny tyto poznatky, které máme do ostatních oblastí, propojit technické systémy, čili tam, kde jsou možné synergie, například elektro, veřejná doprava, inteligentní města, elektromobily. Toto jsou věci, na které nesmíme zapomínat do budoucna. Samozřejmě, že jsou to i možné, ele, možná elektrokola. V tom městském kontextu podle mě to by měl být jeden ze základních možností intermodálních řešení. To znamená, že konvenční kola, elektronická kola, sdílení automobilů, dostupná veřejná doprava, všechno toto musí být k dispozici v brémách. Například zdůrazňuji, věnuji obrovskou pozornost této, těmto možnostem, měla by to být realita. V další městě komodalita, to je další otázka. Ve skutečnosti nehovoříme o skutečně takových těch konviviálních systémech. Je zde konkurence, konkurence s ohledem na nedostatek místa <coughs> ve městě. A tato konkurence je součástí toho nového dílu, o který se snažíme. Nové distribuční mechanismy nákladů, tomu se musíme věnovat. Nová alokace prostoru. Proč by neefektivní typy dopravy měly představovat, ano, často jsou to vlastně neobsazená místa, proč by měly představovat dvě třetiny prostoru, který má město k dispozici pro poskytnutí servisu v této oblasti. Toto bychom si měli odpovědět na tyto otázky. Otázka financí. Proč z dlouhodobého hlediska bychom neměli městskou dopravu začlenit do nějaké modifikované eh, modifikovaného systému ETS, navíc k tomu principu znečišťovatel platí. Například privátní investice, soukromé investice. Mým takovým zbožním přáním by bylo nezapomínat na městskou dopravu. Tam jsou obrovské problémy, obrovská rizika. Právě z této oblasti musí přicházet i řešení. Možná vás překvapí, promýšlíme eh, i určitou změnu kulturního přístupu, jakým způsobem by se města měla učit jeden od druhého. Ten aspekt networkingu, který nás téměř nic nestojí, ovšem potenciál je obrovský, pokud to budeme provádět systematicky. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Heinr Monheim. Já bych eh, zodpověděl na to, co řekl Fandekam, Kolik aut potřebuje auto Evropa? tak já myslím, že 10% současných automobilů stačí Evropě. E, druhá odpověď, jak to vypadá s venkovem. Venkov v 50. letech v celé Evropě byl e, kulisou e, pro ty e, tramvaje, protože ta motorizace přišla na venkově později, po městech. Co potřebujeme? My potřebujeme inteligentní ridership. My potřebujeme eh, mobilitu. My potřebujeme aby to bylo jako ve Švýcarsku, protože tam je to eh, všude inteligentní. Eh, vesnice nemusí být oblastí aut. Může to být jako ve městech. A potom Ehm, integrovaný sazební systém. Eh, Švýcarsko je příkladem. Oni mají ehm, ty eh, legitky eh, na hromadnou dopravu, mají car sharing, bike sharing, ale ne jedna jízdenka, prostě aby se každý den nemusel označovat ten lístek. Máte roční jízdenku a e, ta je všude akceptovatelná a když skočíme do Rakouska, máme tu vídeňskou Eh, jízdenku, takže máme 375 eur ročně a tedy 1 euro na den pro vídeňskou dopravu. Musíme změnit celá náš eh, eh, systém a ty německé pololetní jízdenky jsou ideálním řešením, například bike sharing zaintegrovat to. Jsou to intermodální je integrální kde nás se pouze o hromadnou dopravu, jsou tam všechny druhy dopravy. A také k tomu patří e-bike, eh, inovativní systémy eh, půjčování kol, 10% zaintegrováno, takže tady jsou obrovské možnosti. A nyní k té otázce, co by měla udělat Eh, Evropa. Já se tím zabývám mnoha lety. Já jsem eh, seděl v mnoha evropských projektech a už je to tak unavující, když tři roky děláme osvědčené postupy a máme obrovský příklad eh, obrovské množství dokumentů, vypracujeme zprávu a nikdo na to nereaguje, takže dole jsou inovace a nahoře to je prostě pořád bez změny. Německo to zatím nezvládlo. E, co se týče car sharing, tak aby se na to definovala jedna zastávka. E, ty e, legislativní systémy jsou velmi komplikované. Evropská musí Evropa musí být mobilní, musí se dát do pohybu, tak aby ty ti, co začínají inovaci dole, aby se dostali k politikům. A k tomu patří ty mm, lanovky, to je výborný e, příklad. My máme směrnici pro lanovky. Všechny evropské země musí e, mít směrnici na lanovku. Ta se samozřejmě jedná, zde se jedná o bezpečnost, aby ty lanovky nespadly, ale aby lanovka ale vůbec se neuvažovalo o tom, že lanovka by byla městským hromadným prostředkem. Eh, takže eh, prostě tady eh, se musí podporovat, aby všechny ty systémy byly zaintegrovány. My potřebujeme evropský model za A a za B. Potřebujeme novou směrnici pro lanovky, kde se jasně řekne, že prostě lanovka je něco zcela normálního, může to být všude, nemusí to být jenom nahoře v horách, kde je sníh, ale může to být i v Hamburgu, i v Itálii. Je to prostě normální systém. Otázka svobody. Eh, tak to vám zodpovím zcela jednoduše. Budete osvobozeni prostřednictvím inteligentních silnic. Můžete konečně udělat něco jiného. Nemusíte eh, řídit když eh, chcete třeba, můžete políbit vaši spolujezdkyni, máte konečně svobodu, abyste se vrátili k té svobodné dopravě. Potřebujeme svobodu v mobilitě. A to je jasná odpověď. Ty systémy budou okamžitě akceptovány, když vy v tom vašem a aut budete mít eh, parkovacího asistenta, ten asistenční systém, určitě eh, máte, poc, máte pocit, že tam vás někdo O, o, o, vám upírá tu svobodu. Ne, tak to není. Eh, prostě to je, aby se na, aby se, se nemuseli dávat pozor. Eh, ten obchodní model. Máme tady ty velké údaje, to je ten eh, obchodní model, eh, to tak rozpoznal. Apple je tím velkým průkopníkem, všechny tyto aplikace ale do té míry, kdy ty veřejné systémy to nepoužívají, prostě jsou v šoku z toho a nereagují, nedefinuje se žádný rámec, a eh, že není to interoperabilní eh, v jednotlivých zemích z jedné země do druhé, tak prostě každý si dělá, co chce a nic prostě do sebe nezapadá. Máme zůstat u té otázky, zůstaneme u té otázky dopravní politiky. Já jsem pro subsidiaritu, pro obce a pro města, protože ty nejlepší nápady jsou dole. Eh, prostě tam to kvete tam kvete inovace. Eh, Holandsko je plné inovací, eh, Dánsko je plné inovací, Itálie tež, prostě ty místní inovace, ale do té míry, pokud to zůstane jednotlivě, prostě jedno město něco vymyslel, eh, model v, Del, v Delftu, kodaňský model, takže do té míry, dokud to bude pouze na národní úrovni a do té míry, do, tom, do té chvíle, kdy Evropská Evropská unie neřekne, to bude evropská politika, tak ty, eh, prostě ta budoucnost musí být v tom evropském rámci. Eh, protože národní eh, vlády chápou špatně subsidiaritu. Pro ně jsou špatně vnímány obce a města. Ty jsou, mm, ty jsou vykrváceny. Je potřeba, aby jim šly peníze z mítného, protože například ty zácpy, to je problém obcí a měst. To je na té komunální úrovni. A potom ta otázka mladých a starých. Dobře, mladí jsou, eh, se říká, mladí jsou flexibilní, ale politiku nedělají mladí. Eh, politiku dělají staří. A dokud staří nebudou flexibilní, tak mi k ničemu není, že jsou mladí inovativní, protože když na určité úrovni ty zákonodárci, finance, to je všechno, tady existuje ta, mm, že se eh, trvá na těch stávajících systémech. Změna mentality. Tam jsem zcela optimistický, když se podíváte na telekomunikace. Evropa a Afrika a Ázie, ty by byly hned ochotni eh, ochotni inovovat nebo začal inovovat, jakmile eh, jsme přestali mít kabel protože museli jsme vždycky tři měsíce čekat, než jste nás napojili na telefon. Dneska si koupíte přístroj a je to. To prostě se týká miliard lidí. Lidi jsou ochotni reagovat hned. Ten psychologický model potřebujete marketing, potřebujete dobrou myšlenku a musíš investovat peníze do marketingu a tam eh, jsme špatně nastaveni, eh, protože kde je marketing pro workability, pro pěší, kde jsou kampaně pro jízdní kola, to jsou pouze výjimečné případy. A proto si myslím, že na evropské úrovni potřebujeme impuls a ne prostě sbírat osvědčené postupy, to je fajn, ale to nestačí. My potřebujeme politiku evropské mobility. Děkuji vám. A nyní Zojna, Zonia Hajkile. Hajkile. Děkuji, já skutečně souhlasím s panem Monheimem. Samozřejmě to všechno, co bychom mohli dosáhnout lepší organizaci. My se rovněž zaměřujeme na flexibilitu, větší volbu, možnost výběru v této oblasti. Já jsem bohužel neměla více času nějak hloubkově o tom hovořit, o těchto, o tomto servisu, o této službě. My v podstatě, ano, chceme vlastně vytvořit určitou opci, určitou další možnost ke stávajícímu systému. Reagujeme tím na potřebu našich lidí, kteří možná vlastní automobil nebo uvažují o nákupu automobilu. Možná žijí na místě, kde není dostatečná veřejná doprava, nebo prostě mají vyšší potřeby, frekventovanější potřeby, čili samozřejmě právě s tímto mobilním naším systémem, které, o kterém jsem hovořila, bychom toho mohli dosáhnout. Jistě, automobily jsou praktické, dobře, proč ne, proč by lidé nemohli jezdit automobily, Jistě bychom si měli vždycky zvolit nejefektivnější a nejpraktičtější způsob. Hovořila jsem, že by to měsíčně stálo asi 300 eur, takový systém. Ovšem to byla pouze ilustrace toho našeho systému, těchto mobilních služeb. To znamená, že místo toho, místo nákupu těchto služeb by lidé si koupili určitou úroveň konkrétní služby. Za určitou částku měsíčně by lidé získali určitou konkrétní úroveň služby a ta by byla spolehlivá. To je klíčové. Když se snažíme o mm, například eh, určit, o tu kon, o, zlepšit tu konkurenci mezi soukromým automobilem, dobře, do, dobrá údržba, garáž, veřejná doprava na druhé straně by měla mít dostatečnou úroveň poskytované služby, aby mohla být konkurenceschopnou. Business potenciál. Těch 300 eur to byl pouze příklad. V současné době lidé 300 eur klidně utratí měsíčně na různé druhy dopravy, čili tato částka většinou jde na údržbu automobilu osobního. Ovšem, pokud bychom využili tyto prostředky na jiné typy dopravy, tak služba v těchto oblastech by eh, získala nebo by přinesla další možnosti Inteligentní služby v oblasti pláteb, samozřejmě, že mm, potřebujeme zlepšit tyto systémy, mobilní operátoři v této oblasti, který by mohli eh, tyto integrované, integrovaná rozhraní pro platby využívat. Eh, děkuji, tímto uzavíráme druhý eh, panel. Já bych, chtěla všem přenášit, já bych chtěl všem přenášejícím poděkovat a také všem, kteří položili otázky. A nyní je na řadě třetí panel. Ještě jednou vám všem děkuji. So, dürfte ich dann bitten... Eh, smím vás prosím poprosit o to, abyste se posadili. A nyní je na řadě třetí panel Doprava pro občany, eh, podpora bezpečnosti, zaměstnanosti a kvalita dopravních služeb. A eh, první bude Graciela Just, která je programovou ředitelkou Eh, Rady pro eh, bezpečnost. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za příležitost vystoupit na vašem slyšení. A bylo mi řečeno, mm, že jste eh, tedy bude jiný kolega, ale tedy bohužel se nemohl dostavit. a chystá se na nějakou jinou velice důležitou akci. Takže nejprve několik údajů, které se týkají bezpečnosti v dopravě. V roce 2013 došlo k 11 úmrtím v obchodních letech a 202 ve, ke 202 úmrtích. To bylo vlastně v, na, v železnici to je 120 tři lidi, kteří zemřeli. A je zde video, které je na YouTube a které zhlédlo obrovské množství lidí. Jsou tam také další ještě další verze, které mají také obrovskou sledovanost. Takže celkem bylo 26 025 25 lidí eh, zabito na silnicích eh, při různých nehodách. A policie vlastně říká, že tyto dopravní nehody jsou vlastně něco naprosto běžného, že se to tedy odehrává každý den a že se vlastně většinou dostávají pouze do takových těch místních eh, plátků, že se to ani nedostává do těch hlavních zpráv. Takže 1,9 milionů eur to je hodnota, kterou bychom, eh, vlastně která je zapotřebí, abychom předešli jedné eh, smrtelné nehodě na silnicích, Mohli bychom tedy celkově ušetřit eh, velké částky pokud by se nám podařilo zvýšit bezpečnost na silnicích. Máme tedy nové cíle, chceme na období 2010 a 2020 snížit počet lidí, kteří zemřou na silnici o 50 Chceme, aby tedy to bylo zhruba o 7 snížení každý rok, aby se to podařilo ten cíl splnit. A za rok 2014 máme pouze prozatímní údaje a vypadá to, že to snížení zatím je pouze o 2 v porovnání s rokem 2013, takže je zapotřebí učinit více. Chceme Evropský parlament eh, Chceme požádat Evropský parlament o podporu, také vlastně i to souvisí i s vaší zprávou, pane van den Kampe. Žádáme komisi, aby schválila cíl, aby se snížil počet lidí, kteří utrpí vážné zranění eh, v období 2015 až 2020 Chceme, aby také směrnice se týkaly všech silnic, zatím se to týká pouze TNT, silnice, které se týkají infrastruktur pro řízení bezpečnosti. Dále také chceme Eh, revizi obecného nařízení o obecné bezpečnosti. Myslíme si, že to je vlastně unikátní příležitost, protože k tomu už nedojde v dalších letech. Chceme, abyste byly bezpečné technologie, například um, speciální brzdy, speciální asistence pro rychlost a také například systémy, které vám připomenou, že, nenes, že nemáte zapnuté bezpečnostní pásy. <clears throat> A to také nám vlastně umožní, některé tyto věci nám umožní i snížit emise CO2. 97% všech eh, dopravních eh, úmrtí na, vlastně na silnicích, ale ne, ne, není zde žádná agentura pro bezpečnost silničního provozu, takže my bychom chtěli, aby zde byla vlastně zřízena speciální agentura pro evropskou pozemní dopravu. Eh, děkuji. Nyní Christopher Irvin, který je eh, místo předsedou Federace evropských cestujících. Naše federace je dobrovolná federace, máme asi 30 různých asociací ve 20 členských státech, v 20 eh, státech mm, celkově. A myslím, že to, co nás v podstatě spojuje, tak to je takový pohled. Pohled nás všech na celou tuto problematiku. Když se podíváme na jakékoliv návrhy v této oblasti, tak se vždycky ptáme, co z toho bude mít uživatel. To si myslím, že by mělo být východisko. Východisko a zároveň i jakýkoliv výsledek hodnocení a já skutečně doufám, říkám to ve vašem výboru proto, že si myslím, že alfa omega vaší práce je ptát se, co z toho bude mít cestující, občan, uživatel, z jakékoliv iniciativy v oblasti dopravní politiky. Vidíme zde skutečné výhody v posledních několika letech, asi 15 letech, různé iniciativy v posledních 20 letech, Například letecká doprava, obrovské možnosti, nižší náklady, nižší ceny, flexibilita. Celkově můžeme říci, že opravdu dochází k pozitivnímu vývoji, i například v oblasti práv cestujících, která jsou nesmírně důležitá. To je hmatatelný výsledek uh, toho, že evropské instituce si uvědomují, jak je to důležité v rámci legislativy. Je to zakotveno a vidíme, že cestující je v podstatě tím tou slabší stránkou v celém tomto kontraktu. Je zde určitá nerovnováha mezi tím, jak vypadá strana na eh, to, nabídky a na druhé straně teda eh, tím možnými výhodami na straně nás, uživatelů. Vidíme zde samozřejmě obrovské výzvy, které spojujeme s touto bílou knihou v roce 2001. Samozřejmě CO2, redukování eh, o 60% do roku 2050. To je obrovská výzva. Nejobtížnější součást této výzvy je samozřejmě to, aby jsme dosáhli tematické cíle, individuální cíle, které se týkají městské situace, určitá intermodalita, rovnováha v této oblasti, vyvážený rozvoj, aby došlo k tomu modálnímu shiftu, tomu posunu. Já bych vám to ukázal na tomto základním grafu. O co nám jde? Ano, vidíme tu žlutou linii, to znamená, jak využíváme například železnice až do roku 2060 a ta červená linka, která znamená stávající eh, podíl silniční dopravě až do roku 2050, tak jak to vidí Bílá kniha. To je dramatický obrázek. Proč? Protože hovoříme skutečně o několikanásobném navýšení podílu železnic na trhu. Musíme se ptát, jakým způsobem toho dosáhneme. Hm, v minulosti by to byla taková ta stalinská poučka, po, řekli bychom si, to je náš cíl a řízená ekonomika toho dosáhne. Nebo například Eh, nějakým způsobem, by naši spotřebitelé prostě měli pocit, že musí postupovat tímto způsobem, protože prostě nejsou jiné možnosti. Jsme, máme přetížené silnice a vlaky musíme využívat, i kdyby byly špatné, pokud jde o kvalitu, protože prostě není daný, daná jiná možnost. Ovšem my máme i třetí možnost, aby tento udržitelný typ dopravy byl zdravou volbou. A to je důležité, když se podíváme na Bílou knihu z roku 2011. Dovolte několik trendů velice stručně, tak jak je vidíme v současnosti. Jednak si čím dál tím více uvědomujeme to, že pokud jde o silniční dopravu a bezpečnost této oblasti, uvědomujeme si dopad dopravy na mnohem širší počet lidí naš agentura pro životní prostředí hovoří o tom, že zde máme asi 400 tisíc úmrtí nebo různých zranění a podobně na našich silnicích ročně. Čili vidíte, jaký to má dopad na veřejné zdraví. To musíme vzít potaz. OECD přišlo s podobnými daty. A dále náklady za přetížení. Jedna ze slabých stránek Bílé knihy byl nedostatek analýzy ekonomického dopadu přetížení a dlouhodobých řešení v této oblasti. Čili tyto dvě věci sami o sobě prostě znamenají to, že se musíme opětovně podívat na Bílou knihu, udělat přeskum a podívat se na cestu do budoucna. Čili jakým způsobem se tam dostaneme. Jakým způsobem uděláme tuto obrovskou změnu filozofie, to, jak lidé dělají konkrétní věci, aby to, aby to řekněme, dramaticky změnili. Jeden z argumentů by měl být následující. Existuje zde určitý virtuální kruh. Zvýšit kvalitu, uspokojit cestující, modální eh, přesun, podpora investic do infrastruktury, investoři, finance, které potřebujeme pro zvýšení kvality. Čili tento virtuální kruh by měl být v centru naší pozornosti. Já jsem připravil dokument, který je zde k dispozici, nebudu zacházet do podrobnosti, moc se omlouvám, není to zde asi moc dobře vidět, jistě to nedokážete z vašich um, míst přečíst. Ovšem hovořím se o takových těch jednoduchých záležitostech, zaměřit se na věci, které prostě jsou nejrozumější, nejinteligentnější pro naše uživatele. Výkonnost, spolehlivost, přístupnost, dostupnost, jakým způsobem to splníme. A náš argument je následující. Toto všechno bude vyžadovat změnu v oblasti kultury, uvažování o kolektivní hromadné dopravě, změna uvažování o udržitelnosti a její důležitosti, změna vůbec celého tohoto vztahu a paradigmatu, to by měla být alfa a omega našeho přístupu k celé problematice dopravy. Děkuji. Děkuji. Nyní Tomas Avanzáta, který je ředitelem pro evropské záležitosti Mezinárodní asociace veřejné dopravy. Prosím. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mě přizvali na dnešní slyšení, abych mohl nastínit naše doporučení pro střednědobý přeskum této bílé knihy. UETP je celosvětové združení zúčastněných stran ve veřejné dopravě v EU. Zastupujeme více než 400 provozovatelů a orgánů. Na začátek bych chtěl vysvětlit, jak veřejná doprava přispívá k plnění cílů bílé knihy. V Evropě přepraví veřejná eh, městská doprava asi 60 miliard eh, cestujících ročně a společně se železnicí je to tedy nejekologičtější způsob dopravy, takže také přispívá ke snižování emisí eh, skleníkových plynů. Dále naše odvětví také aktivně přispívá k dekarbonizaci, například tím, že zavádíme již dnes elektromobilitu a tím, že také používáme alternativní paliva. Eh, kromě dekarbonizace také Mm, vlastně sou, to souvisí i se zlepšením bezpečnosti na silnicích, protože, jak se ukazuje v tomto grafu, e, autobusy a tramvaje jsou nejbezpečnějšími dopravními prostředky. Také, to přispí, také přispívá naše doprava k lepšímu, čistšímu ovzduší a i k lepší fyzické kondici lidí. No a také se tím snižují dopravní zácpy, dopravní kongesce a související náklady. Velice důležité je také to, že veřejná doprava posiluje hospodářský růst ve městech, protože zlepšuje spojení mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, snižuje náklady na dojíždění. Pro řadu evropských společností je nejdůležitějším faktorem při zakládání firmy právě to, zda to místo, zda ta kancelář je dobře eh, obsloužená dopravně. Navíc tedy se do, veřejnou, do, do, dopra, veřejnou dopravou zlepšuje i cena nemovitostí. Například v USA proběhla jedna studie, která ukázala, že nemovitosti, které jsou eh, někde dobře napojeny na veřejnou dopravu, tak ty mají sta, stabilnější ceny a také samozřejmě dobrá veřejná doprava přitahuje do města turisty. Společnosti veřejné dopravy patří mezi největší zaměstnavatele ve městech a je důležité si uvědomit, že zaměstnávají lidi s různými, různorodými dovednostmi a tyto, tato pracovní místa zkrátka nelze někam relokalizovat, někam do zahraničí. Um, naši členové stále usilují o to, aby se zlepšovala kvalita služeb, přístup, um, jsou, chceme se soustředit na všechny lidi, ať už mají dobrou mobilitu nebo mají, nebo jsou to osoby se sníženou mobilitou. Dále usilujeme o to, aby zde byla takzvaná mobilita od dveří ke dveřím a také ten systém inteligentního ticketingu. Například vytváříme speciální alianci pro inteligentní ticketing, je to systém ze zdola nahoru, má být interoperabilní a už vlastně eh, integruje některé, některá schémata, která už dnes existují. Dále je také důležité, abyste byla dobrá spolupráce poskytovatelů mobility a veřejná doprava jako páteř městské mobility by měla být jakýmsi koordinátorem integrovaného systému. Z důvodu, které jsem tedy zatím zmínil, je jasné, že pokud má být mobilita udržitelná, bezpečná a uživatelsky přívětivá, musí vycházet právě z veřejné dopravy. A podle našeho názoru jsou stanoviska v Bílé knize z roku 2011 eh, na té správné cestě. Mm, máme zde speciální strategie pro inteligentní města, Eh, jedná se také o ten modální přesun, ale je důležité si říci, že to není cíl sám o sobě. Nicméně je naprosto zásadní, aby zde proběhl tento přesun mezi jednotlivými mody, abychom dosáhli udržitelné a účinné městské mobility. <clears throat> Podívejme se na graf eh, toho přesunu mezi jednotlivými body. Zatím ještě nebylo dosaženo. Eh, vidíme zde, že se zvyšuje počet cest městskou dopravou, ale vlastně je to, také se zvyšuje i počet obyvatel. E, máme zde dva scénáře na rok 2025. E, ten podíl ve veřejné dopravě je relativně nízký. V roce 2005, 2025 a 2025 vlastně e, se to nějak příliš nenavyšuje. Spíše se očekává a tady jsou právě ty dva scénáře. V tom prvním scénáři je vyšší podíl soukromých automobilů a v tom druhém je to tedy vyrovnanější mezi těmi třemi způsoby. Také jde o to, že veřejná doprava eh, souvisí se snižováním emisí skleníkových plynů. Chceme zachovat ambiciozní cíle Bílé knihy a podle těchto cílů by měly města při, kde měla města na místní úrovni přijmout konkrétní koncepce. A pokud je to zapotřebí, tak Evropská unie by ještě měla posílit opatření, jak splnit cíle Bílé knihy. Je důležité spojit to také s územním plánováním, eh, s koncepcemi parkování, s investicemi do infrastruktury a tak dále. Doporučujeme, aby Evropská unie podporovala města v tom, aby přijali koherentní koncepce na místní úrovni. Naše třetí doporučení je nabídnout také perspektivy financování městské veřejné dopravě. Musí to být tedy strategické investice a mělo by to být začleněno do CEFu a také do EFSI. Základem je ehm, záruka dlouhodobého financování. Pokud chceme mít eh, úspěšný rozvoj městské veřejné dopravy, je to také důležité, aby došlo k tomu přesunu na, jedno, na jiné mody pro zlepšení služby pro cestujících a také i pro uplatňování nízkouhlíkových technologií. Chceme tedy mm, apelovat na členské státy, aby zajistili financování na národní úrovni. Dále je také důležité i mm, investovat do výzkumu a inovací. A nakonec bych chtěl říci, že doporučujeme Evropské unii, aby pokračovala i s internalizací externích nákladů a aby také udržitelné veřejné dopravě byly e, příjmy e, konkrétně vyčleněny. A nyní má slovo Sabin Trier, která je náměstkyní generálního tajemníka eh, Federace eh, zaměstnanců v evropské dopravě. Start, uh, the... Děkuji za slovo, vážný pane předsedo. Pokud jde o naši federaci, zastupujeme více než 3,5 milionu pracovníků v této, dopravě, v této oblasti, to znamená všechny typy dopravy. Náš problém je následující. My samozřejmě máme co říci k jakýmkoliv politikám v této oblasti, protože jakákoliv politika má dopad samozřejmě na zaměstnanost, zaměstnanecké podmínky a tak dále. Ovšem za těch šest minut skutečně to nevím, to není dostačující. A proto, jestli dovolíte, zaměřím se na sociální dumping a na sociální agendu, seriózní agendu v této oblasti dopravy. Samozřejmě, že můžeme o každém módu dopravy hovořit do podrobna na oddělení, ovšem já nemusím přistoupit k takovému obecnějšímu pohledu. Nesmíme zapomínat na to, že bez pracovníků v této no, oblasti nebudeme mít žádnou dopravu, alespoň teda v následujících 20 letech tomu tak určitě nebude. Bílá kniha v této oblasti eh, v eh, odstavci 37 eh, říká následující věc. Otevření trhu musí jít ruku v ruce s kvalitními pracovními příležitostmi a pracovními podmínkami, jelikož lidské zdroje jsou zásadním prvkem jakékoliv, jakéhokoliv kvalitního dopravního systému. Dále se zde hovoří to, že je známo, je to, že nedostatek pracovních příležitostí a dovedností v této oblasti bude zásadním problémem do budoucna. A my považujeme mm, tuto informaci za pozitivní. Ovšem komise, bývalá komise v podstatě pouze o tom hovořila, o této zásadě a nikdy jsme neviděli nějaký zásadní krok, který by mm, se snažil zabránit nebo vyřešit negativní dopady otevření trhu na kvalitu pracovních příležitostí a pracovní podmínky, nebo že by se snažilo o zabránění sociálního dumpingu. ETF by mohlo uvést několik příkladů ve všech typech dopravy. ETF má pocit, že specifické charakteristické prvky dopravy jsou neustále ignorovány. Především si musíme uvědomit to, že mobilní pracující jsou ze samotné podstaty mobilní. A zde nejde o mobilitu pracujících v Evropě. My hovoříme o mobilních eh, pracovnících, kteří jsou prostě mobilní. Jsou proto eh, zranitelnější ochraně, eh, zranitelnější pozici a právě proto by měli být chráněni proti jakémukoliv business modelu, který by zneužíval prázdná místa na trhu pouze s tím, aby uvedl sociální náklady a pracovní náklady na minimum. Nejde pouze o pracovníky, ale jde i o podniky, které, které představují férové podmínky pozitivní podmínky svým pracovníkům. I na ty má, mají tyto dumpingové praxe negativní dopad. Samozřejmě, že to ohrožuje kvalitní pracovní místa a dobré pracovní podmínky pro všechny pracující v této dopravě. A samozřejmě mnoho pracovních příležitostí v dopravě je propojeno přímo s bezpečnou dopravou. My potřebujeme stabilní, dobré pracovní podmínky v této oblasti, aby jsme zabránili nějaké chronické únavě pracujících. Chceme kvalifikované, motivované motivované eh, lidi. Samozřejmě, že má určitou strukturální atraktivitu tato oblast, protože mnoho, dopra- mnoho pracovních pozic v této oblasti, včetně manažerů, představuje eh, nepravidelné pracovní, eh, pracovní dobu, mm, například na směny, dlouhé eh, oblasti období, kdy jste mimo domov a například samozřejmě mladí lidé, ženy potřebují mít možnost nějakým způsobem sladit pracovní a soukromý život, abychom zde přilákali mnoho mladých, nových lidí, ovšem opak je pravdou. ETF e, a naši členy pánové každý den zjišťují, že interní trh v této oblasti znamená určité sociální nedostatky, které jsou neakceptovatelné, neudržitelné pro pracující tohoto sektoru. Pan předseda komise, pan Juncker, a zároveň paní komisařka Bolc, komisařka pro dopravu, eh, řekli oba dva veřejně, že jsou proti sociálnímu dumpingu. Tak proč to teda neplnit? Eh, tento náš cíl ETF se domnívá, že přeskum že revize a nejenom přeskum tohoto této bílé knihy pro dopravu z roku 2011 je potřebné musí být proti sociálnímu dumpingu, ve všech druzích dopravy vytvořit jasná pravidla, zajistit sociální rovné podmínky pro provozovatele, pro společnosti. To je zásadní. Revize Bílé knihy by měla reagovat na mnoho problémů. Jsou to takzvané eh, různé fiktivní společnosti, dále um, různé um, diskrepence mezi eh, tím, kde je sídlo společnosti, kde jsou registrovaní pracující a kde se skutečně poskytují dopravní služby. Legislativa v této oblasti proti černým oseveče eh, osobám. Samozřejmě, že bychom měli využívat i lepší legislativu v oblasti subkontraktu, tak aby nedocházelo k sociálnímu dumpingu. Sociální ochrana pracujících by měla být povinná kompetitivní Eh, veřejné eh, mm, soutěže v této oblasti, kdekoliv je to možné, na silnicích, na železnicích. Samozřejmě, že zde musíme monitorovat i doby odpočinku pro mobilně pracující a nejenom v oblasti dopravy. Využívání tachografu musí být rozšířeno na další oblasti dopravy. Různá opatření, která zajistí vysokou úroveň kvalifikací, přeškolování, školení, zamezení takzvanému kvalifikačnímu nebo dumpingu kvalifikaci, vysoký stupeň kvalifikace a certifikace, komunikace je zároveň i možností zlepšení bezpečnosti dopravy, opatření, která zajistí ochranu, sociální ochranu eh, mobilních pracovníků eh, mm, růz, lepší definice eh, dočasných pracovníků, pracovníků, kteří pracují z domova, dále jsou to opatření pro uznání odborů, dále postihování těch společností, která nerespektují sociální legislativu, kolektivní dohody a jiné povinnosti v této oblasti. My zde vidíme určitou tendenci eh, mm, přenést tyto problémy na úroveň sektorového sociálního dialogu. Všem této oblasti to nestačí. Potřebujeme legislativu, potřebujeme zákonodárce, potřebujeme orgány, které by dohlížely nad implementací, jakmile eh, legislativa k dispozici. Samozřejmě, že sociální dialog je důležitý, musí probíhat konsultace, tento hlas musí zaznít. Samozřejmě výbor pro sociální dialog je k dispozici v různých sektorech a přispívá k nalezení řešení. Ovšem to není Eh, zázračné řešení. Nedávné trendy na globální evropské úrovni vyvolávají obavy, pokud jde o udržitelnost evropského dopravního sektoru z ekonomického i sociálního hlediska. Pokud chceme garantovat férovou konkurenci, musíme vytvořit rovné podmínky v oblasti dopravy. A právě proto se ETF domnívá, že potřebujeme, dosáh, potřebujeme pokračovat v liberalizační agendě. Ovšem musíme řešit sociální problémy zároveň a zásadní problémy sociální agendy. Jinak by to vytvořilo nové ekonomické, sociální, dokonce i politické problémy v rámci Evropské unie a proto žádáme Evropskou komisi, Evropský parlament, aby zabránili sociální deregulaci, která mm, byla vyprovokována určitým slepým přístupem k liberalizačnímu procesu, protože to má skutečně obrovský e, dopad na celou integrační a sociální agendu. Děkuji vám a nyní jsou na řadě dotazy, pane van de Kamp. E, pane předsedo, určitě nebudete překvapen, Eh, že jsem trošku unavený, protože eh, v tuto dobu už jsme všichni unavení, ale pokračujeme dále. Eh, já bych měl tedy dotaz pro pana pro, pro eh, první řečnici. Eh, jak to vypadá s tím, že existují i některé eh, země, kde se zlepšila bezpečnost a v některých zemích to tak není? Za druhé, co může udělat Evropa proto, ještě dodatečně, vy jste hovořila o několika opatřeních, jsou to národní opatření a, a musí být prováděna Eh, národně a chceme-li mít eh, revizi té bílé knihy, tak potřebujeme vědět, co by mohla udělat Evro, Evropská unie. Teď se musím podívat na to jméno. Momentík. ETSC, eh, e protože Eh, že je potřeba eh, zdvojnásobit eh, počet cestujících, kteří se přepravují prostřednictvím městské dopravy, protože auta jsou problémy. A k pánovi Irvinovi. Co se může udělat pro to, jak to vypadá s tou žlutou linií a červenou linií. A potom pan Tomas Avanzáta. V Bílé knize 2011 se hovoří o tom, že ty externí náklady by měly být internalizovat. Jak to vypadá? E, víte to? A potom na paní Trier. E, řekla jste nám jednu věc celá jasně. E, ten trh se mění, pracovní podmínky se mění, jsou flexibilnější. A co bychom mohli udělat eh, konkrétního, protože Evropská unie může poskytnout eh, nějaké směry, ale ten trh se eh, sám vyvíjí, jako například letecký průmysl nebo letecká doprava, tam je konkurence z jiných zemí, takže to potom k ničemu není. A potom bych chtěl požádat o lepší popsání těch výzeb, protože jinak se pořád říká, co nefunguje. A a nyní má slovo paní Klaudia Tapardel. Iniciativele dumneavoastră sunt foarte utile. Děkuji. Myslím si, že všechny vaše iniciativy jsou velice vítané, zejména se mi líbí ty iniciativy, které se týkají zlepšení bezpečnosti na silnicích a také sociálních otázek, protože také já se zastupuji skupinu sociálních demokratů. Zároveň je důležité, aby tato bílá kniha sebou nesla zlepšení a skutečný pozitivní dopad na život občanů. Všechny tyto faktory eh, často ale nakonec závisí na té vnitrostátní úrovni, protože je zde zásada subsidiarity. Takže jak můžeme tyto věci řešit na evropské úrovni? Samozřejmě je důležité, aby ten byl ten sociální aspekt, eh, školení, mzdy. To je všechno zásadní i v oblasti dopravy. Jak je možné tyto věci harmonizovat? Jak můžeme skloubit skutečnost, že všechny tyto věci se většinou řeší a jsou v dikci eh, vnitrostátních vlád. Samozřejmě bezpečnost je důležitá, musíme snižovat počty nehod a zejména těch úmrtí na silnicích, ale jak to můžeme zlepšit z evropské úrovně? Jak můžeme přimět členské státy, Eh, k tomu, aby vzali v úvahu to, o čem se hovoříme na té evropské úrovni. Děkuji. Ja, vielen Dank auch von mir an die, von der liberalen Fraktion an die äh, Sprecher. Chci poděkovat také z mé strany, ze strany liberálů. Eh, já si myslím, že některé věci fungují dobře, ale mnohé je potřeba zlepšit. Tady se o tom hovořilo a ty vaše studie to ukázaly. Můj dotaz je, Eh, co můžeme z evropské strany eh, udělat, když eh, tady je právě ta otázka subsidiarity, protože my tady financujeme, já vím, že nejde jenom o peníze, ale my financujeme ty evropské koridory, ale to je spíše otázka propojení těch evropských zemí. A co si myslíte, že by mělo být z té bílé knize? a uh, pan Avanzata, já si myslím, že vy jste hovořil o tom model shift a o udržitelné městské mobilitě, tam s vámi souhlasím, tam se uh, může udělat ještě mnohé, ale jak to vypadá s venkovem? Uh, to je možná Avirantia uh, UPNV, uh, protože uh, tam nemusíme, když tam není uh, železnice, uh, a třeba někdy tam ta železnice byla, ale není to úplně e, rozumné. Takže jak se na to e, díváte, pokud je o venkov? A potom bych měla dotaz e, pro všechny. Co si slibujete od intenzivity těch jednotlivých modelů? v případě eh, těch eh, městských modelů, jako například Open Space, kde eh, byl ten model, že se všechno digitalizuje a nebudou tam žádné ukazatele, protože všichni ty účastníci silničního provozu mm, jsou v automobilech, které se řídí sami, takže se to všechno řídí samo. A Mm, také se to týká osob, jak bychom mohli zahrnout osoby s postižením, eh, když eh, jsou v těch mobilních vozidlech a proto by byla možnost to open space. A, a nyní Maria Kilenen. Kiitoksia puheenvuoron pitäjille. Hyvistä eh, Děkuji za všechny tyto příspěvky, velice zajímavé připomínky. Já bych měla dotaz na paní Sabine Trier. Eh, tedy z Federace eh, zaměstnanců v evropské dopravě. Eh, dokážete nám říci ty tři nejnutnější věci, které bychom měli učinit, tak abychom zamezili sociálnímu dumpingu nebo ho alespoň snížili? A nyní Davos. Děkuji. Myslím si, že i v tomto kole jsme si vyslechli velice kvalitní prezentace. Uh, můj první dotaz se týká bezpečnosti silničního provozu. Stále ještě pokulháváme za USA, protože USA má nyní zákon nebo vyhlášku, že každý, každý vůz musí mít speciální systém tísňového volání eh, vozidla, které je tedy v tísni. A my to tady vlastně zatím v Evropě ještě nemáme v automobilovém průmyslu povinně zavedené. Jaký je na to váš názor? protože takový systém tísňového volání by právě mohl snížit eh, počet eh, úmrtí na našich silnicích, ale také by to vlastně mohlo i zvýšit konkurenceschopnost našeho automobilového průmyslu. <clears throat> Můj druhý dotaz. Nedávno jsem se bavil s kolegy o nějakých tématech souvisejících s dopravou. A došli jsme k závěru, že můžete nastínit nějakou, nějakou politickou koncepci, ale pak ještě musíte přesvědčit lidi, že ta politická koncepce je správná, musíte sehnat někoho, kdo to zaplatí a pak tedy musíte vlastně reagovat na poptávku. Takže třeba dnes si můžeme koupit nějaký lístek, nebo kdy si budeme moci koupit lístek přes smartphone. Třeba taková věc, jako možnost koupit si jízdenku na autobus přes mobilní telefon, to je velice důležité. A není to ve všech městech v Evropě. Mm, tak nebylo by třeba dobrou příležitostí najít peníze v Junkrově plánu na takové věci a pak tedy by bylo dobré přesvědčit jeho tým, aby v tom Junkerově plánu vyčlenili určitou sumu peněz, která by měla jít na podporu veřejné dopravy a konkrétně toho inteligentního ticketingu. Děkuji, nyní paní Dita. pan eh, Já bych eh, měl eh, dotaz pro Ehm, paní z ETSC. Vy jste tady hovořila o několika systémech a jedná se o oblasti, kde došlo během posledních 20 let k obrovskému eh, vývoji. A týká se to asistenčních systémů a kvality. Očekáváte, že politika by měla předepisovat tyto asistenční systémy? A nebo by se mělo jednat pouze o kampaně zvyšování povědomí, anebo by se to mělo přenechat trhu? Bych, bych nur Dobře, eh, nyní se dívám na seznam řečníků, eh, takže tady se hovořilo o tom eh, Tingengu, ale jsou tady určité Týká se to těch studentů, kteří 5-6 let používají městskou dopravu a zvykli si na to a e, zase to dávají dále, protože s tím mají pozitivní zkušenosti a zase, když je to e, negativní, tak to také řeknu. Ale ve většině případů e, to funguje v těch univerzitních městech a ti mladí lidé nesázejí tolik na auto jako starší. Za druhé, těch 10 automobilů v Evropě, že by stačily to, abychom byli mobilní. E, to řekl Heiner Monheim, to by znamenalo 90% méně aut a dokážu si představit, co řekne automobilový průmysl. To nejde. Přijdeme o miliony pracovních míst v Evropě. Ano, je to pravda, ale jak na to budeme reagovat? Eh, protože když nechceme, aby to zůstalo, jak to je, protože měnili se život lidí, tak na to musí reagovat průmysl. K tomu máme dobrý příklad. Eh, samozřejmě, abych také zde eh, řekl, že 90% méně bude také nehod. Před 25 lety šéf Benz řekl, ben, Mercedesu Benzu řekl, my, ne, my nechceme být automobilovým koncernem, že budeme uh, Eh, mobilním koncernem. Oni nedělají pouze ty Mercedesy, také dělají tramvaje Mercedesy, eh, také dělají nákladňáky a dokonce Mercedes vyrábí eh, kola. Tenkrát to stálo 6 tisíc marek, byly bez řetězu, ale potom, když ten šéf Mercedesu opustil a nyní Mercedes-Benz je zcela závislý na automobilové produkci. Takže pokud by se toto mělo změnit, tak se musí na to nastavit automobilový průmysl. Že prostě kdo bude produkovat pouze auta, tak zkrachuje. To je jasné, ale zároveň máme tady obrovský boom eh, vlaků, tramvají, vysokorychlostní vlaky, eh, kola, elektrokola. Když automobilové koncerny dosáhnou této změny, že se změní z automobilových koncernů na mobilní koncerny, tak potom tyto automobilové firmy překonají krizi, eh, protože eh, taková, eh, taková továrna, kde se vyrábí karosérie, tak může vyrábět stejně tak dobře auta, Mercedesy jako tramvaje a jiné karosérie. Eh, tak se zajistí pracovní místa. Když se průmysl na to eh, nastaví, máme změnu mobility, máme lepší mobilitu, můžeme zajistit mobilitu a chránit životní prostředí. Ale musí se změnit automobilové koncerny. Potom eh, nebudeme mít takový problém se zaměstnáním, protože my chceme zajistit pracovní místa, to je jasné. A to by byly moje komentáře, a moje dotazy a Eh, nyní bych chtěl eh, požádat paní Gracielu Jost o slovo. Thank you. Um... Děkuji, pane předsedo. Dotaz pana van den Kampa, který se ptal na to, jaké země jsou hodné, jaké jsou zlé nebo špatné. Takže je pravda, že v těch dobrých zemích, tam to je Švédsko, Nizozemsko, Spojené království, Irsko také učinilo hodně pokroku. To jsou tedy země, kde je málo smrti na silnici. Ale pak třeba Španělsko, pobaltské země, tam je poměrně malý pokrok a nesouvisí to úplně s krizí. Čili členské státy přijaly dobrá opatření a hlavní je teď prosazování těch opatření ze strany policie, třeba kontroly e, rychlosti řidičí, toho, že lidé nemají pásy, nenosí helmy, řídí pod vlivem alkoholu. Takže vlastně takovým tím základem je hlavně snížení rychlosti nebo e, takže zavádění radarů, také kontrolní silniční kontroly policie. A je také důležité, aby veřejnost chápala, že se nejedná o to, aby platili pokuty, ale aby se snížila umrtnost na silnicích. A třeba ve Španělsku nebo ve Francii se ukazuje, že to funguje. Dále je důležité zlepšit infrastrukturu. To vlastně souvisí s tím, co může dělat komise a parlament. Evropské instituce v tom mají svou úlohu, není to pouze na členských státech. A také členské státy musí být trošku uh, zatlačeny k tomu, aby začaly konat. Potřebujeme Eh, rozšíření té směrnice o bezpečnosti v dopravě na všechny druhy dopravy. Je důležité, aby členské státy identifikovaly ta černá místa na svých eh, silnicích, aby to tedy zlepšili. Bohužel ta směrnice z TNT týká se hlavně dálnic, ale my potřebujeme stejná opatření i na jiných silnicích. Potřebujeme taková opatření, aby nedocházelo k eh, vážným zraněním osob na silnicích. Potřebujeme se zamyslet nad tím, jaká opatření přijímat. Existuje eh, s klesající trend počet lidí, kteří umírají na silnicích, ale zároveň se nesnižuje, naopak se zvyšuje těm počet lidí, kteří utrpí vážná zranění v těch různých eh, neho, při těch různých nehodách. Také eh, jsme chtěli ještě rozšířit pravomoci agentury ERA, aby se vlastně jmenovala do, mm, agenturou pro pozemní dopravu. Dále váš výbor by také měl prosazovat bezpečnější technologie, které by měly být nyní bezpečné v rámci revize, která teď probíhá. A to vlastně odpovědí i na otázku pana Kocha. Už došlo k velkému pokroku v oblasti bezpečnosti vozidel. Také se snižují náklady na tyto bezpečnostní prvky. Mm, ten pokrok, který vidíme, je také tím, že vlastně stále více modelů se dobrovolně vybavuje těmi pokročilými brzdními systémy, těmi systémy, které vám připomenou, že si máte připomenout pás. A pak tam jsou také například ty různé nové crash testy. Potřebujeme ale legislativu, aby to nebylo pouze dobrovolné, aby to bylo ku prospěchu všem občanům. Vidíme, že trh je rozštěpen mezi západními zeměmi, kde auta s bezpečnostními prvky jsou standardem a v některých východních zemích si vůbec ani nemůžete takové auto pořídit, které by mělo takové bezpečnostní prvky, i kdybyste chtěli. Dále eh, to souvisí i, se za, i s udržením pracovních míst v Evropě. Chceme tedy tyto bezpečnostní prvky v autech, ty připomínací tak, také to vlastně může snížit i počet úmrtí eh, cyklistů a chodců. My sem chceme zavádět inteligentní systémy, ale potřebujeme vlastně, aby ty inteligentní systémy byly navzájem provázané, ty, ty systémy ve vozidlech a ty systémy vnější. Děkuji. Děkuji, nyní Christopher Erwin. Děkuji, děkuji za slovo. Já si myslím, že jako většina z nás ze všech jsem přesvědčen o tom, že je doprava důležitá pro hospodářský růst, pro sociální soudržnost. A pokud skutečně seriózně uh, přistupujeme k této oblasti, tak je oprava k udržitelnosti tak je velice důležité, abychom se tím zabývali již dneska. A pokud teda sdílíte mé názory, tak odpovídám tím vlastně na otázku, uh, Eh, zpravodaje, co bychom mohli ještě udělat v této oblasti, pokud jde o multimodální dopravu. Měli bychom jasně dosáhnout toho, aby si všichni uvědomili, že doprava je seriózní biznis a že v podstatě všechny politiky musí zahrnovat tuto oblast. Prostě všechny balíčky, například přece, když si myslíme čtvrtý eh, železniční balíček, prostě tam jsme přesvědčeni o tom, že právě železnice by měla přispět nebo přinést opravdu kvalitní eh, dopravní prostředky do budoucna. My prostě musíme k tomu dodat i určitou politickou vůli, určité finanční prostředky, především pokud jde o veřejnou dopravu v městských centrech. Co je požadováno, co očekává náš spotřebitel, co potřebuje? Potřebuje dostupnost, my to víme, protože nám to řekl dochvilnost, spolehlivost, možnost eh, si koupit eh, danou jízdenku a mít tam konkrétní místo v, té, které, v tom kterém eh, typu dopravy. Samozřejmě, že musíme mít politiky, které to umožní. Ve Velké Británii pro mě jedno z nejzajímavějších věcí je to, že na jedné straně zde ideologický závazek otevření trhu, to znamená ekonomický liberalismus úplně všude, do, ve všech oblastech našeho života a to mělo zajímavý dopad na autobusovou dopravu mimo Londýn. V Londýně došlo k určitému politické intervenci, což znamená obrovský nárůst využívání této dopravy, různé priority pro um, v oblasti um, uh, lízdenek, dále signalizace silniční a tak dále. Čili jsme, jsme schopni toho dosáhnout, všem potřebujeme politickou vůli, potřebujeme závazek na politické uh, um, um, úrovni, čili z krátkodobého hlediska prostě bojujte proti pokrytcům, když vidíme, jaké máme jasné cíle a politické cíle, které chceme dosáhnout. Děkujeme. Děkuji, pan Avanzáta. Monsieur rapporteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Děkujeme, děkujeme. Takže vážený pane zpravodaj, co bychom mohli udělat pro zlepšení veřejné dopravy? Co bychom mohli udělat zde, zde pro zlepšení eh, městské hromadné dopravy? Klíčem je Eh, vyřešit ten paradox, který je spojen s principem subsidiarity. Samozřejmě, že veřejná doprava je sektorem, který patří na lokální úroveň, je zásadní, aby určitá rozhodnutí a určité priority v této oblasti zůstaly samozřejmě velice jasně definovány na lokální místní úrovni, aby se to nezměnilo. Ovšem je zde taková ta naléhavost, naléhavost ve městech, právě ve městech. A my vidíme, že evropské instituce Ehm, v podstatě nejsou úplně aktivní, nejsou schopni jaksi změnit ten tah z rozpočtového hlediska, ale nejenom z rozpočtového hlediska, ale pokud jde o konkrétní intervence, zásahy, které bychom mohli předpokládat v tomto sektoru aktivit. Naléhavost je právě ve městech, tam jsou obrovské výzvy, klimatické změny, tam vidíme obrovské výzvy v oblasti zlepšení kvality eh, eh, života, mm, kvality konkrétní konkurence, právě ve městech eh, oček, máme největší očekávání ze strany našich občanů, cestujících právě ve městech. Občas jsme zablokováni ráno tím, že nějaké příměstské vlaky prostě jsou přeplněny a spožděny a samozřejmě každý z nás to již zažil. A tímto i měníme i pohled na Evropskou unii, čili zde musíme jednat, konat na základě těchto cílů, které máme velice dobře definovány. V Bílé knize ovšem potřebujeme přidat, zrychlit celý tento proces, abychom pochopili to, že je zde určitá naléhavost řešit problematiku měst. A zároveň, že bychom měli v oblasti městské dopravy reagovat, protože je to rovněž sektor, který představuje určitou excelenci. Měli bychom profitovat Těšit z toho, že víme, jak tam reagovat, pokud e, jde o tři hlavní priority. Výzkum, velice stručně, nesmíme zapomínat na městskou veřejnou dopravu v oblasti výzkumu. Samozřejmě to je většinou taková ta popelka v výzkumných programech. Dále jsou to investice, často se hovoří o Junckerově plánu v tomto ohledu. Cílem zlepšení konkurenceschopnosti v Evropě, to prostě tyto cíle nedosáhneme, pokud zapomeneme na města, na městskou dimenzi. To nikdy nedosáhneme bez měst. v rámci TNT je otázka těch městských um, uzlů. To je trošku mm, řekněme, v zárodku zatím, ovšem je to zásadní pro další rozvoj, abychom šli tímto směrem financování městských uzlů. A třetí hlavní prioritou je koherence. My prostě nezlepšíme stávající situaci tím, že uděláme nějaké kosmetické úpravy, prostě musíme si udělat odstup, aby jsme viděli celkový obrázek, uvažovat o plánování městské dimenze, musíme se zamyslet na možnosti telepracovních míst na dálku, možnosti práce z domova, dále je to internalizace externích nákladů, to je, pane zpravodaj, další věc, o které jste se zmínil, nevím, kdo je za to zodpovědný, ovšem internalizace externích nákladů, to vyžaduje často hodně odvahy, obtížné je někdy být takto odvážní, když prostě mm, samozřejmě očekává, jsou před vámi nějaké místní komunální volby. To chápu. Potřebujeme teda odvahu v tomto ohledu, politickou odvahu, je to součást celého řešení problematiky. A úplně na závěr, paní Meissner, ano, toto odvětví veřejné dopravy, samozřejmě je to masová doprava, ovšem jedná se o jednotlivce, o každého jednotlivého člověka. Je to obrovská výzva celkové eh, dopravy, ko- sociální kohenze, venkov eh, a tak dále. To jsou všechno oblasti, na které nesmíme zapomínat. Děkuji, že jste mi dali čas na věc. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní Sabine Trier. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Pane Van de Kamp, já jsem spíše eh, odbornicí na mm, silniční dopravu a většinou se soustředím na tyto věci, takže otázka mezinárodní konkurence, tam to vlastně příliš není. Co se týče letecké dopravy, tak tam si myslím, že by bylo dobré podívat se na příklad námořní dopravy protože vlastně už eh, se 50 let jsou stejné problémy. Myslím si, že se i v leteckém odvětví dostaneme do takové situace, kdy vlastně v Evropě už nebudou evropští zaměstnanci. Mm, myslím si, že tedy se vlastně můžeme podívat i jak to tedy bylo v, těch, v tom námořním odvětví, že tam jsou tedy ty uh, lodě, které plují pod uh, cizí vlajkou a že to tedy se ukazuje teď i v tom leteckém odvětví. Dále, mobilní pracovníci v dopravě. Je důležité, abyste byly transparentní pracovní smlouvy, abyste byly dostatečné otázky sociálního zabezpečení a musíme se vyvarovat situací, kde zde budou ty fiktivní firmy, které mají v těch zemích pouze poštovní schránku. Zaměstnanci vlastně vůbec nebudou vědět, kdo jim bude platit třeba nějaké sociální zabezpečení, nebudou vědět, eh, kam se mají obracet třeba s nějakými otázkami, které se týkají bezpečnosti eh, při práci nebo ochrany zdraví při práci. Takže to je problém tyto fiktivní firmy, tyto letterbox kampany, dále také problém nepravají OSVČ a tak dále. Takže to je vlastně všechno takový jeden balíček, který se musí brát dohromady. Další bod. Bezpečnost, která souvisí třeba s dobou řízení, dobou odpočinku, to je také prioritou. Jak jsem již řekla ve svém projevu, netýká se to pouze silniční dopravy, ale všech typů dopravy a opravdu bychom měli vyvinout úsilí, abychom vymáhali stávající legislativu a abychom našli Eh, určité prostředky, pokud tam ještě nejsou k dispozici. No a pak eh, další věc je to mm, povinná ochrana zaměstnanců, když dochází k nabídkovým řízením, ať už je to v jakémkoliv druhu dopravy. Eh, děkuji a nyní přistoupíme ke komentářům zpravodajů Evropského hospodářského a sociálního výboru Štefan Bak. No, děkuji, pane předsedo. Evropský hospodářský a sociální výbor byl požádán Evropským parlamentem, aby předložil své stanovisko, které se týká provádění Bílé knihy o dopravě z roku 2011. Měli jsme vlastně pomoci parlamentu připravit eh, zprávu, kterou parlament na stejné téma připravuje. Takže jsme velice rádi, že existuje tato možnost spolupráce. Stanovisko našeho výboru zatím ještě není hotové, ještě není schválené, má se schválit na našem plenárním schromáždění v Dubnu. Takže zatím vám dám jenom takové schrnutí návrhu, který je k dispozici po dvou schůzích pracovní skupiny, která připravuje tuto zprávu. Stejně jako vy, také chystáme slyšení, má se konat 6. března a chceme také zjišťovat právě názory zúčastněných stran a také si vyslechnout jejich názory a návrhy na to, jak pokračovat. Musíme říci, že komise, komisi se musí tedy nechat to, že se snaží splnit své sliby z Bílé knihy. Téměř polovina těch návrhů eh, už byla nějakým způsobem ošetřena. Nicméně velká část legislativy zatím jako ještě není hotová. Celá část návrhů se vlastně úplně změnila a také jde k tomu, že ty návrhy jsou pomalu nebo nedostatečným způsobem uplatňovány na úrovni členských států. To se třeba týká otevření železničního trhu, dokončení jednotného evropského nebe, letištního balíčku, internalizace vnějších nákladů a dalších částí přijetí eh, Bílé knihy. Ehm, samozřejmě eh, víme, že legislativa je také politickým procesem. Nicméně, když se podíváme, jaký je rozdíl mezi těmi přísliby a mezi tou eh, realitou, tak vidíme, že ten rozdíl, ta průrva se zvětšuje. Takže doufáme, že tedy nová komise si uvědomuje, ty, mm, tu situaci a že spíše navrhne menší počet návrhů, ale že budou tedy snad kvalitnější a úspěšnější a že také bude dávat důraz i na implementaci a monitorování. To si myslíme, že tedy ehm, a také nás také čeká ta budoucí revize Bílé knihy. Dále je zde celá řada bodů, které zatím ještě nemohou být považovány za dokončené nebo hotové pro provádění. V našem návrhu stanovisku se zdůrazňuje počet věcí, které považujeme za klíčové. Takže za prvé, financování a interakce mezi CEFem a EFSI. To je velice důležité vzhledem k tomu, že jsou zde velké investiční potřeby, jak pro TNT, tak i pro ITS. Zde opravdu vidíme velké možnosti, které by mohl přinést ten nový Evropský fond pro strategické investice a zejména by to mohlo být pro eh, projekty, které nejsou obchodně mm, zajímavé, ale kde je velký zájem ze strany společnosti, například ty projekty přeshraniční nebo projekty pro řídce osídlené oblasti. A také vidíme, že jsou zde možnosti, aby z EFSI se financovaly projekty, které jsou důležité, ale nemohou být financovány z CEFu. Zároveň však máme velkou obavu ohledně EFSI a tou obavou je tedy to, že vlastně z CEFu se mají vzít prostředky na systém EFSI. V tomto bodě musíme říci, že musí existovat záruky, že těch 2,7 miliard eur bude opravdu využito takovým způsobem, který bude v souladu s politikou dopravy a s prioritami TNT, protože jinak je zde riziko, že vlastně všechny ty peníze nakonec spolknou komerčně atraktivní projekty a že to vlastně nijak nepřispěje k cílům spojení v rámci TNT. Dále. Vidíme zde, že se tedy hovoří o tom, že uživatel platí, má být jakési univerzální řešení, ale jsou oblasti, kde to prostě nebude fungovat, tato zásada, a kde naopak by to působilo prohibitivně a znamenalo by to výrazné omezení mobility našich občanů nebo by to také snížilo konkurenceschopnost průmyslu a podniků. Takže týká se to hlavně vzdálenějších regionů, řídce osídlených regionů a také lidí, kteří jsou v nejisté ekonomické situaci. Takže tyto negativní dopady eh, různých mítných eh, a míta musí být eh, omezeny. To samé se týká internalizace vnějších nákladů. Existují regiony, kde prostě není žádná jiná volba, pouze silniční doprava. A pokud ehm, a také tam nejsou žádné problémy s dopravními kongescemi. Takže v takovém případě si myslíme, že ten eh, princip znečišťovatel platí pouze zvýší cenu mobility. Takže je důležité spíše změnit eh, chování Mm, je důležité, aby zde byla taková infrastruktura, eh, Dále eh, se také hovoří o tom přesunu mezi jednotlivými typy dopravy. To si myslíme, že by se ještě mělo brát flexibilněji. Také existují obrovské rozdíly mezi členskými státy a mezi centrem a mezi periferií. Ukazuje se, že by bylo lepší, abyste existovaly všechny druhy dopravy, ale aby všechny byly efektivnější, udržitelnější, aby mezi sebou navzájem spolupracovaly. Dále, myslíme si, že otevření trhu je důležité, protože to um, přinese účinnější a udržitelnější dopravu. Zároveň je důležité, aby pravidla, která to řídí, byla jasná a aby bylo lehké se jimi řídit. Bohužel dnes to tedy tak není. Takže je dobré, abychom využili program REFIT a také iniciativu Better Regulation. Potřebujeme dobře fungující vnitřní trh, s jasnými pravidly. To pak bude dobré jak pro cestující, tak i pro nákladní dopravu. Sociální dumping je něco, co považujeme za závažný problém a za problém, který musíme řešit. Nicméně nesouvisí to s otevřením trhu, protože existují pravidla, Ehm, máme zde například směrnice o vysílání pracovníků, také směrnice z roku 2014 o vymáhání směrnice o e, vysílání pracovníků. A také zde máme například návrh na zřízení Evropské platformy, která má bojovat s nehlášenou prací. Je zapotřebí ještě další opatření a také účinnější komunikace mezi orgány jednotlivých členských států. Musíme se však vyvarovat toho, abychom vytvářeli léky, které budou, vlastně, které budou mít horší účinky, než eh, má ten samotný problém. To znamená, že ten, ta řešení musí být proporční a nesmí narušit eh, fungování eh, dopravy a trhu. Za čtvrté, městská mobilita a veřejná doprava, to je důležité jak pro přepravu osob, tak i zboží. Myslíme si, že se to musí tedy řešit na úrovni EU, musí zde být více kompetencí by mělo přejít na města, například systémy jako je regulace, systémy účtování za um, silniční poplaty a tak dále. To je důležité také i pro životní prostředí a pro dobré fungování eh, vnitřního trhu. Ehm, technické inovace v oblasti alternativních paliv a systému pohonu jsou samozřejmě důležitá a také by to mohlo vést i k lepšímu využívání MHD, což by přineslo okamžité výsledky. A to si myslíme, že by také mělo být zdůrazněno v té bílé knize. V tomto kontextu bychom rovněž chtěli upozornit na ty nové podnikatelské modely, jako je třeba IBR. Domníváme se, že komise by opravdu měla přeskoumat sociální aspekty takových modelů, jako je třeba pracovní podmínky pro řidiče, situace cestujících eh, v těchto službách a také, jak to bude s odpovědností v případě dopravních nehod. Eh, ano, děkuji, pane předsedo, ještě jednou za to, že jsme zde mohli vystoupit a oslovit výbor v této věci. Děkuji. Eh, děkuji vám. A máme ještě tady dva eh, řečníky a já bych chtěl eh, požádat tlumočníky, jestli by mohli přetlumočit tyto dva řečníky. Prosím, buďte tedy struční. Takže nejdřív komise. Prosím, máte slovo. Danke, Děkuji, pane předsedo. So how much we Nejprve za Evropskou komisi vítáme iniciativu Evropského parlamentu při zprávou z vlastní iniciativy, což je velice užitečné. Bude to vlastně součástí našeho inventarizačního procesu u Bílé knihy. Bude to důležitý přínos. I tato vaše slyšení vidíme, jaká Eh, i na základě kvality příspěvku, jak je to důležité. Je to velice dobře načasované, protože my jsme zahájili inventarizaci v tomto ohledu. <clears throat> Většina z vás již asi ví, pokud ne, my jsme zahájili konzultaci s veřejnými subjekty na, přes internet a to 10. Prosi, 10. března. Komise ovšem zatím ne. Já vím, že nemáme dost času a vím, že předložíme rozsáhlejší návrh velice v brzké době, takže nebudu hovorit, hovořit o samotné podstatě, ale trošičku k tomu procesu. My jsme zatím ještě nerozhodli o tom, jaká bude právní forma, status toho konečného produktu, který by měl být výsledkem revize Bílé knihy z roku 2011. My uděláme takovou inventarizaci toho, co již bylo implementováno, co zatím ještě nebylo nebo nedostatečně bylo implementováno. Budeme analyzovat důvody, nedostatečné implementace a samozřejmě si myslíme, že dnešní slyšení to zdůraznilo, musíme vzít v potaz to, že náš svět v roce 2015, i když jsou to pouhé čtyři roky, prostě již není uh, z obecného pohledu rokem 2011. Byla to krize, ekonomická krize, bankovní krize, ale zároveň i mnoho konkrétních oblastí. Zde máme nové technologie, nové business modely v oblasti dopravy opětovné zacílení sociálních záležitostí, přístup zaměřený na službu a tak dále, tak dále. Že kvalitativně zhodnotíme, zanalizujeme stávající situaci roku 2015 s určitou vizí a akčním plánem eh, s ohledem na Bílou knihu z roku 2011. My to zveřejníme pravděpodobně ve formě implementační zprávy na konci tohoto roku. Uvidíme, jaký bude politický apetit na straně komise ke konci letošního roku a jak to dále, řekněme, povede k hlubší politické e, analýze na začátku příštího roku, čili to je stávající situace. Pokud jde o priority komise samozřejmě bude vše definovat i na základě vašich příspěvků a naší analýza úplně na závěr. Bílá kniha není jedinou aktivitou v oblasti dopravy, se kterou jsme přišli mnoho z vás například eh, hovořilo a zná strategický akční plán, energetickou unii, Vidíme zde mnoho iniciativ eh, v oblasti dopravy, digitální agenda jednotného trhu, která bude následovat a to, jakým způsobem to budeme, nějak přetavíme eh, do konkrétních aktů, to je rovněž součástí revize Bílé knihy. Děkuji a v neposlední řadě pan zpravodaj, eh, zpravodaj Bílé knihy, pan Fandekamp. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Mohli bychom ještě o tom dále hovořit a ještě eh, bych to mohl mm, schrnout po dobu hodiny a půl, ale neudělám to. Já eh, bych chtěl říci, že v rámci Evropské lidové strany existuje interní diskuze ohledně EFSI a já se musím eh, podívat, eh, zdali eh, by to opravdu se hodilo pro případ dopravy. Tento den byl opravdu velmi plodný a já bych chtěl, chtěl poděkovat také Eh, sekretariátu já jsem sepsal priority, komodalita, tedy kombinovaná doprava, městská doprava, sdílení outcar sharing, sociální mobilita. Já jsem to všechno napsal a budeme na tom pracovat. Já bych chtěl poděkovat za uh, všechny příspěvky a jsem k dispozici Evropské komisi. Tady toto slyšení zde uh, předložilo mnoho zajímavých uh, aspektů a 14. dubna přečteme návrh zprávy a já eh, vycházím z toho, že k tomu budete určitě moci eh, přispět. Já bych eh, chtěl poděkovat také členům Evropského hospodářského a sociálního výboru, že nám předložili tuto zprávu a všem vám přeji hezký večer. Děkuji vám, takže nyní. Eh, takže to nakonec jsme to stihli. Já bych chtěl poukázat na několik eh, eh, dát. Takže 13. 14. dubna to bude další a Další zasedání eh, bude 26. Eh, eh, března, takže zpráva bude předložena pro zatímní 13. 14. dubna, lhůta pro pozněvací návrhy 20. dubna, hlasovat v TRAN výbor 28. května a hlasovat na plénu v červenci 2005. Já bych chtěl všem poděkovat všem panelistům a pan předseda laskavě děkuje tlumočníkům. Já vám všem přeji hezký večer. Byla tato diskuze opravdu velmi plodná a Eh, všechno se tady prohovořilo, to, co je v Bílé knize. Ještě jednou vám děkuji a hezký večer.